Uh, uh, uh, Dobrý den, kolegové. Myslím si, že opravdu už bychom měli zahájit dnešní zasedání v této naší eh, prostranné hale, v níž se sami slyšíme a hlučí to echem. Omlouvám se, že jsme museli změnit zase program, takže zpátky paní Perez je v místě, ve kterém původně měla být. Ehm, Doufejme, že se nám dostaví někdo za EPP, protože znovu se všem změní plány. Takže paní Egoem Perez. To je velice zásadní zpráva z vlastní iniciativy, kterou tady výbor a koordinátoři si v podstatě zadali a naplánovali a je to velice závažná problematika. Ehm, takže Strategie posílení práv zranitelných eh, spotřebitelů, o tom se dozvíme více. Máme tady celou řadu stínu. Pan Šminat ani pan Živas není. Aha, vy, paní Parvanová, bude tady za pana Šmita se vyjadřit pan Trantofilidis, Vítáme vás a já rovněž budu stínem za naši frakci, takže i já se vyjádřím. A jakýkoliv další kolegové jsou vítáni. Pak tady máme paní Turnblum z komise, která sleduje tuto záležitost velice bedlivě a společně s panem Mikolou a paní Pia. Ano, pan Mikolas, to je náš stálý host. I vy tedy dostanete slovo. Myslím, že jsme rovněž eh, velice rádi, že tady máme polské předsednictví. Je to tak, pan Kravčik? Máme ho tady? Každopádně je tady představitel polského předsednictví, což je výborné. Zejména bych rovněž chtěl přivítal pana Andreasa Satelis z GRC, a to já právě v rámci STOI, to je část mé iniciativy, takže tady je. A jen abyste věděli, že STOA znovu obnovila myšlenku europoslanců, kteří budou spolupracovat s vědci a výzkumníci, zejména eh, v tom výboru pro společný výzkum. Takže to je právě eh, GRC nebo Eh, spíš JRC. A tam právě do toho scoreboardu těch služeb tady tento náš kolega přispěl, takže je výborné, že je tady. Takže, paní Perez, eh, prosím, vyzývám vás, eh, zaprezentujete vaši zprávu. Buenos días, buenos días. Dobrý den, přeji všem dobrý den a děkuji vám za to, že jste vstávali tak brzy. Já vám poskytnu první myšlenky týkající se strategie posílení práv zranitelných spotřebitelů. Jak víme, posílení práv spotřebitelů vychází eh, prosperita a blahobyt, je základ politiky Evropské unie a týká se eh, dosažení cílů Evropa 2020, ale v obecném rámci spotřebitelů je zvláštní kategorie, eh, kterou jsou zranitelní spotřebitelé, taky se nazývají spotřebitelé, kteří se nachází ve zranitelné situaci a ti potřebují zvláštní ochranu a zvláštní strategii, kterou musí orgány přijmout. V první řadě chci říci, že tato se žádným případem definovat zranitelného spotřebitele, protože by bylo riziko, že bychom vytvořili příliš vágní nebo příliš konkrétní pojem tohoto spotřebitele a tím by nebylo možné se adaptovat na různé situace zranitelnosti, ve kterých se spotřebitel může nacházet. Vycházíme z myšlenky, že všichni se můžeme stát zranitelnými spotřebiteli někdy ve své svém života, životě, protože ta spotřebitela může být dána jak endogenními, tak exogenními příčinami. Endogenními, pokud ta zranitelnost vychází z dočasných nebo trvalých příčin, eh, které se týkají jeho fyzické nebo psychické povahy, a už je to eh, dítě, adolescent, dospělý člověk nebo senior a exogení eh, tím, že třeba se můžeme stát zranitelným spotřebitelem, že neznačíme, neznáme jazyk nebo že neznáme eh, určitý kus trhu, anebo že jsme nuceni užívat nové technologie, které neznáme. Za druhé chci říci, že evropská legislativa poprvé zavedla otázku zranitelnosti spotřebitelů do směrnice z květnu 2005, která se týká nelegálních obchodních praktik podniků, pokud jde o spotřebitele na vnitřním trhu. Tím, že byl vytvořen ten pojem zranitelnosti, který se týká určitých nekalých praktik a nepatřičného vlivu, který mohou, kterým mohou působit na spotřebitele, takže tento spotřebitel nemůže vyjádřit svou vůli. E, tato směrnice chrání ale jenom ekonomické zájmy spotřebitelů a nepokrývá další oblasti, jako je zdraví, bezpečnost nebo morální integrita. Směrnice o právech spotřebitelů, která je nedávným nástrojem, který chrání spotřebitele, neobsahuje konkrétní regulaci týkající se zranitelnosti, i když eh, eh, v sobě eh, zahrnuje více z ochranitelské články, konkrétně článek 34 byl schválen program na ochranu spotřebitelů 2014 a 2020 a komise tím spotřebitele, chráněného spotřebitele, klade do centra pozornosti na jednotném trhu, pojednává o lepší výchově spotřebitelů, zabývá se právy spotřebitelů a posílení eh, možnosti nápravy. Ej, uplatňování práva přeshraničně. Komise je velmi ambiciozní a jsem velmi ráda, že e, to e, nařízení počítá s tím, že se má zvýšit ochrana zranitelných spotřebitelů, především pokud jde o seniory a dále, že chce, aby byli sociálně začleněni, aby se stali skutečnými aktéry na trhu. E, k tomu je třeba učinit konkrétní praxe. E, kromě toho e, to nařízení trochu až zneužívá toho pojmu zranitelný spotřebitel a třetí věk. To je třeba oddělit. Za třetí chci říci, že komise přijímá na posledních návrzích, které se týkají ochrany spotřebitelů, Eh, nebo se, se začlenuje na eh, posílení eh, spotřebitelů v tom smyslu, že budou mít větší pravomoci. Spotřebitel si uvědomuje, jaké, jaká má práva a jaká, jaké má možnosti. Spot, komise si uvědomuje, že je třeba zlepšit vzdělávání spotřebitelů v tom smyslu, aby byli lépe informováni a lépe si uvědomovali svá práva. Ale bohužel je toto zaměření nedostatečné, pokud jde o zranitelné spotřebitele protože zranitelnost mnoha spotřebitelů vychází z toho, že nemohou být asertivní, například děti nebo starší lidé. Nerozumí informacím, které dostávají, anebo nevědí, jaké mají možnosti, jak je tomu v případě sociálně vyloučených lidí, nebo lidí, kteří jsou nevzdělaní, nebo nemají vůbec žádnou znalost o systému ehm, e, e, e, možného vzdělávání. Eh, a eh, stížností. Takže eh, ten, to zaměření na větší pravomoci je možné v případě standardní populace, ale je nedostatečné, pokud jde o zranitelné spotřebitele a jejich práva. A právě proto musíme vyžadovat, aby členské státy a Evropská unie ve své legislativě přijali opatření, která zajistí dostatečnou ochranu zranitelných spotřebitelů, aby se šlo dále než za čistou informovanost, především tam, kde zranitelnost je větší eh, kde jde o komunikaci, o přístup k eh, spravedlnosti, eh, potraviny, energii a tak dále. V tomto v této úloze nebo do té doplnění této úlohy týkající se ochrany zranitelných spotřebitelů musíme zahrnout nejenom podniky, ale všechny aktéry a vytvořit prostředí, které bude více transparentní. Tato opatření se v žádném případě ale eh, nemají stát příčinou, aby byly vytvořeny dvě úrovně ochrany. Hovoří se o politických a politickém a legislativním úsilí v uplynulých letech, kterým se, nás se snažíme posílit pozici zranitelných spotřebitelů. A zranitelnost si přesto zasluhuje větší pozornost fakt, že všichni spotřebitelé, jak jsem už říkala, eh, v některém momentě svého života jsou nebo mohou být zranitelnými, eh, vyžaduje zvláštní politiku a legislativu na uplatňování této politiky. Kromě toho eh, se dotýká taky sociálního začlenění, abychom šli směrem ke spravedlivější a spole, a rovnější společnosti a k více chráněnému trhu. E, takže proto je ochrana zranitelných spotřebitelů na jednom z prvních míst agendy našeho e, e, výboru. A v lednu 2012 bude předložen návrh 24. nebo 25. jsou konkrétní eh, údaje. 2. února 2012 vyprší lhůta pro předložování eh, pozměňovacích návrhů. Eh, dále 12. dubna se bude hlasovat v našem výboru a dále se v plenu o tom bude jednat co nejdříve. Počítám s tím Eh, posl- eh, vážení poslanci a poslankyně, že mě podpoříte, rovněž, že mě podpoří stínoví zpravodajové a že se nám podaří společně vytvořit solidní zprávu, která zajistí ochranu zranitelných spotřebitelů a jejich účast na jednotném trhu za nejlepších podmínek a že zaručíme jejich klid a bezpečnost a zaručíme, že budou spokojenější, protože, dámy a pánové, tento cíl je zaměřen na ochranu slabých před silnými. Děkuji vám. Thank you very much indeed. Uh, Děkuji. Děkuji za to, že jste tu iniciativu takto rozběhla jen k tomu, co už jste řekla k programu. Koordinátoři rovněž zadali určité briefing notes, čili podklady k politikám různých členských států, což doufáme, že se k nám dostane v lednu včas k té zprávě. Samozřejmě, že vám je rozešleme všem, jakmile budou k dispozici. Ta zpráva rovněž je velice dobře načasována, aby přispěla k té strategii vůči spotřebitelům a pan Trantefilidis už ve své zprávě, o níž jsme hlasovali eh, tedy minulý týden, se o tom zmiňuje, takže je to výborný moment, abychom eh, nějakým způsobem byli schopni poměřit eh, výstupy z té strategie vůči spotřebitel. Myslím, že tady právě pan Šváb hovoří jménem pana Žovem, pan, paní Parvanová, já krátce za svou frakci, pak pan Transeferidis, pak paní Head vím, že se hlásí. Takže, pane Šváb, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, paní eh, kolegyně Perez za skvělou prezentaci vašich úvah a eh, námětů. Víme všichni, že ze strany vaší frakce se jedná o e, důležité téma, s nímž e, přicházíte a my rovněž jsme rádi s tím souhlasí, že to bude vlastně zpráva z vlastní iniciativy. Než se dostanu k obsahovým otázkám, bych ještě e, chtěl omluvit pana kolegu Žovelna, který bohužel z důvodu různých přesunů, bohužel přece jen dnes dopoledne nemůže být mezi námi. My se domníváme, že pojem toho spotřebitele, když potřebuje ochranu, se zdá na první pohled takový svůdný, atraktivní, ale obtíž se objeví brzy. Bude totiž spočívat v tom, abychom ho ve správný moment byli schopni oddělit od obvyklého řadového spotřebitele. A tady právě pan stínový zpravodaj Filip Živem vidí celou řadu velice obtížných otázek. My jako EPP jsme v podstatě toho názoru, že spotřebitele spotřebitelku nesmíme jakoby obírat o vlastní hlas, že nejdříve oni musí se ujmout vlastní odpovědnosti. A to je důležité. Vlastní odpovědnost ale pokud někde nezafunguje, například nejsou k dispozici správné informace, kde například transparentnost nám schází, kde se mohou příkladově objevit ještě dodatečné problémy, kde ten člověk není schopen je vyřešit, tak my jsme přístupně myšlence toho, jak případně toho spotřebitele ochránit. A pokud v té zprávě, kterou zde předkládáte, chcete mít body, kde se dobereme řešení, kde řeknete, ano, existuje specifická skupina spotřebitelů, kde musíme jít dál v té jejich ochraně, než v, u ochrany normálních spotřebitel, které známe, tak tam jsme ochotní to podpořit. E, klasická definice toho, když tomu řeknu doslova zranitelných spotřebitelů, e, kolega mm, Kreutzmann, aby se s tím mohl spotožnit, je definována tak, že hovoříme například stáří, Eh, sehrává důležitou úlohu, to je podle nás trochu omezující, protože ty problémy v podstatě by se dalo vztáhnout na všechny eh, věkové kategorie a vlastně na všechny spotřebitele, jež už přesáhnou určitou věkovou hranici, tak nevím, jak tady můžete a priori říkat, že je chcete tedy chránit nějak výjimečným způsobem. My ale samozřejmě se budeme snažit konstruktivním způsobem jednak naslouchat u té diskuse, jednak eh, přicházet s vlastními náměty, proto i pan kolega Živin a eh, ten časový plán, eh, tak s tím plně souhlasíme, paní kolegyně Perez, a doufám, že ta spolupráce bude opravdu konstruktivní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Švábovi, paní Parvanovi. Thank you, Chair. I will present, uh, uh... Pane předsedo, já budu prezentovat stanovisko pana Šmita, který je stínovým zpravodajem. Nejdříve musím vyřídit jeho pozdravy panu zpravodaji. A teď přečtu jeho stanovisko. Koncept zranitelných spotřebitelů se v našich politikách objevuje opakovaně. Všichni souhlasíme s tím, že existují kategorie spotřebitelů, kteří možná potřebují zvláštní pozornost. Ovšem zásadní otázka je, koho do té kategorie započítat. Musíme si dát pozor při definici zranitelných spotřebitelů, aby byla velmi transparentní a jasná. Protože zranitelnost spotřebitele se váží na dva hlavní aspekty. Jednak schopnost přístupu a zpracovatelnosti spotřebitelských informací a schopnosti přijímat informované rozhodnutí. Ty informace jsou často poskytovány písemně, takže eh, lidé, kteří špatně vidí a nebo neumí číst, s tím budou mít problém. Víme, že děti například eh, si nemohou často informace přečíst. Tyto, tito lidé eh, tedy potřebují skutečnou podporu jakožto spotřebitele a mělo by se jim této podpory dostat. Ovšem neměli bychom zase dovolit, aby se ta definice stala příliš širokou a tím pádem úplně zbytečnou. A ještě sama za sebe bych měla říci, že použití slova zranitelný by mohlo být v některých jazycích trochu problematické, protože má jiné konotace. A za druhé, když mluvíme o dětech, tak musíme mít na paměti, že děti jsou takovou hlavní cílovou skupinou pro manipulace, například v oblasti různých nezdravých eh, životních návyků, například konzumace bonbonů místo zdravého jídla, což rozhodně není doporučitelné. Děkuji. Ano. Velmi stručně, jakožto stínový zpravodaj, já se velmi těším na spolupráci s paní Irigoyen Perez. A já myslím, že ona velmi správně řekla, že eh, v některé chvíli našeho života se všichni staneme zranitelnými spotřebiteli. Tomu se nedá vyhnout. Populace stárne. Na to se váže spousta dalších otázek a měli bychom si tedy uvědomit, že je to i věc, která se týká spotřebitelů, kteří se ocnou v různých situacích, nových situacích, kde nebudou mít možná takovou mobilitu, takovou schopnost se účastnit výdobytku naší společnosti. Takže tohle je otázka, kterou musíme zvážit. Jediná věc, na kterou bych si dal pozor, je, že už víme, jak tady říkala paní Riguen Perez, že už se tím zabývá hodně lidí. My jsme se na tom snažili pracovat tady, v telekomunikacích také, když jsme posledně prováděli revizi, tak jsme dávali velký pozor na to, aby tam byla eh, možnost eh, použití postiženými lidmi. Chtěli jsme zajistit, aby lidé nebyli nutně uvázáni nějakými dlouhodobými eh, smlouvami, protože ty technologie se mění. Dívali jsme se také na různé ty grafy spotřeby energie a tak dále. O tom ještě budeme mluvit. Takže mně se zdá, že je třeba hlavně zajistit, že všechny tyto aspekty budou zajištěny ve všech oblastech naší práce. Ovšem e, jsou tam dost specifické oblasti, třeba timeshare. Lidé, kteří jsou na prázdninách, někde na sluníčku, jsou uvolnění, cítí se dobře, jsou vlastně velmi zranitelní, protože ty návrhy, které dostávají, jsou příliš lákavé a oni se nedávají dost pozor, takže často se mohou přihlásit do takovéhoto timeshareu a myslím si, že tam je spousta věcí, které prostě musíme ošetřit eh, komplexně. Musíme zajistit, že to skutečně zohledníme ve všech oblastech naší práce. Spíš než kdybychom se dívali na jednu základní aktivitu. Ale já si myslím, že paní Irigoyen Perez ještě přijde s nějakými dobrými nápady. Možná, že bychom mohli využít statistické údaje. Konec konců tady máme mezi námi statistika. statistika, který přispíval do scoreboardu. Takže vlastně poprvé vůbec máme nějaká statistická data, která by se podle mě měla zapracovat eh, do zprávy paní Rigoyen Perez. Takže to je všechno. Python Cifilidis eh, je také stínovým zpravodajem, takže možná byste si chtěl teď dít slovo vy. Děkuji, Malcolme. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce protože já v mnoha věcech eh, souhlasím s tím, co říkala a souhlasím i s vámi, pane předsedo, když říkáte, že ta zpráva se objevila ve správnou chvíli po té moji, kdy už jsem zmiňoval eh, ten koncept eh, zranitelného spotřebitele. Já souhlasím s názorem zpravodajky, že nesmíme definovat zranitelného spotřebitele, protože to záleží na spoustě faktorů. Mnoho z nás eh, se může stát takovýmto zranitelným spotřebitelem a pak eh, zase jim už nebýt. Definice, která se hodně používá, je, že eh, zranitelný spotřebitel je spotřebitel neinformovaný. Jenomže informace nejsou všechno pro posílení spotřebitele. Posílení spotřebitele neznamená jen nutnost informace, musíme také mluvit o ochraně těch zranitelných spotřebitelů. Například, a o tom už mluvila paní zpravodajka, stejně jako jsem o tom mluvil i já, malé děti jsou eh, velmi zranitelné vůči zavádějící reklamě, protože nemají schopnost, nemají duševní zralost a schopnost se bránit takovéto reklamě. Nicméně zavádějící reklama mm, není nebezpečná jen pro malé děti. Navíc ekonomická krize, ve které se v současné době nacházíme, činí lidi také mnohem zranitelnějšími, než by normálně byli. My musíme posílit sociální stát a sociální Evropu, kde chudí, postižení, nemocní, kteří si nemohou koupit léky, lidé, kteří mají hlad, měli možnost získat nějakou pomoc a měli bychom zajistit větší tresty eh, pro ty, eh, kdo profitují na takovýchto zranitelných lidech, ať už se jedná o malé děti, nebo o nezaměstnané, nebo o nemocné. Takže já eh, si počkám na tuto zprávu a rád budu spolupracovat se zpravodajkou, abychom tam toto všechno zapracovali. Děkuji. Uh, and then Mrs. Head. Paní Head. Thank you. Děkuji vám. Eh, eh. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Tato směrně, regulace nebo toto opatření, tak jak vidím, přichází právě včas, protože potřebujeme eh, takovouto legislativu a my často dáváme přednost v trhu v textech, kterým se zabýváme, ať je to z, eh, z, eh, směrnice o službách nebo o bezpečnosti hraček. A ve všech těchto případech jednáme, nebo vlastně se objevují zranitelní spotřebitele, které třeba je vzít v úvahu. Takže je velmi důležité, aby ta toto nařízení platilo pro všechny, aby naše legislativa vždycky v každém případě brala v úvahu zranitelné spotřebitele. Eh, protože fakt je, že, naši, že spotřebitele eh, nemohou eh, se vždycky projevit eh, tak, že si to, se o sebe postarají sami, že budou mít vlastní eh, odpovědnost, protože děti nebo seniori právě potřebují vždycky ochranu. A už se zde hovořilo o některých problémech, jako je například reklama, reklama, která má vliv na eh, děti. Například eh, díky Lisabonské smlouvě má parlament větší odpovědnost v této oblasti a můžeme lépe chránit práva dětí. A děti patří mezi nejzranitelnější spotřebitele, protože jsou zranitelné pořád a protože jsou vystaveny působení druhů pořád. Takže musíme eh, zajistit tak, aby i podniky a firmy přispívaly k tomuto. Potřebujeme musíme také začlenit eh, organizace spotřebitelů, včetně těch, které zastupují děti, protože organizace spotřebitelů mají znalosti a vědí, kdo je zranitelný spotřebitel a jak jeho situaci usnadnit. Jsem tedy velmi ráda, že toto téma máme na pořadu jednání, budeme na tom pracovat a opakuji, že musíme myslet na všechny spotřebitele pořád. Je těžké definovat zranitelného spotřebitele, spotřebitele, to je pravda, ale ve veškeré legislativě, ve veškerých předpisech musíme brát v úvahu zranitelné spotřebitele. Děkuji vám. Chce vystoupit ještě někdo, paní Tonbrun? Eh, vyjádřete se prosím k tomuto tématu také. Eh, thank you, Chairman. I'll, I'll be... Děkuji, pane předsedo. Velmi ráda to udělám, velmi stručně samozřejmě. Z hlediska komise my velmi vítáme tuto iniciativu a myslíme, že přichází v pravý čas, protože bude možné, abychom tuto práci začlenili do naší práce na budoucí spotřebitelské strategii. A také musím říct, že pře- prezentace paní Irigoyen a její analýza eh, odpovídá tomu, co si myslíme my. A je velký úkol pro nás všechny eh, se zabývat zranitelnými spotřebiteli, protože fakt je, že když vidíte slona, chcete ho sníst, tak ho rozkrájíte na kousky. Takže je pokud jde o přístup k jednotlivým legislativním aktům, je toto asi nejlepší přístup, protože je to situace, která se v legislativě objevuje a my eh, to musíme vzít v úvahu, když eh, se zabýváme potenciálně zranitelnými jednotlivci nebo skupinami které eh, spadají pod tuto legislativu. Myslím, že to je další, že to bude další vývoj v legislativě na evropské úrovni, protože my dosud jsme se snažili definovat určitou úroveň, eh, na které se můžeme shodnout, eh, určitou úroveň přijatelné ochrany spotřebitelů v jednotlivých členských státech. Teď hovoříme o tématech, která jsou velmi významná na evropské úrovni protože když se podíváme eh, na zákony týkající se eh, služeb ve veřejném zájmu, tak už existuje ochrana na vnitrostátní úrovni, už eh, se uznává to, co je takzvaná spravedlivá nebo nespravedlivá smlouva, ale a zabýváme se ale pokud jde o eh, nespravedlivé nebo eh, eh, nekalé, nekalou praxi na evropské úrovni, zde ještě hledáme společnou legislativu. A v budoucnosti lze toto vyře- vyřešit. Pokud chceme růst pro Evropu, pokud chceme e-obchod elektronický obchod a pokud chceme prodej na dálku, tak musíme najít řešení a musíme společně chápat fakt, že zranitelnost existuje a že to pro nás, je, že je pro nás důležité, abychom tedy tento pojem začlenili do další budoucí strategie ochrany spotřebitelů. Je tedy to velmi důležité a budeme se tím zabývat. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám za to, že jste potvrdili, že se tím budete zabývat a že to dáte do, na svou agendu týkající se spotřebitelů. A teď jenom pro zajímavost pro kolegy. Budeme mít ještě zasedání koordinátorů a máte ještě zapnutý mikrofon. Pan Tum Blom se e, připravuje společné slyšení, společné slyšení s komisí. Předpokládá se, že bude 9. února. E, to ještě musíme dohodnout s komisí. Je to tedy náš návrh a paní Irigoyen Perez samozřejmě e, se tím bude taky zabývat a zveme ji, aby se EU zúčastnila. A paní Rigojen, chcete to schrnout nebo chcete pohovořit o některých bodech, e, než začnete vypracovávat svou zprávu? Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji vám a děkuji všem stínovým zpravodajům za příspěvky. Dovolte mi, abych to trochu odstínila. E, já v této zprávě nechci jednat jenom o zranitelných spotřebitelích. My hovoříme o zranitelnosti, která není statická, ale dynamická, protože musíme a chceme předpokládat i další budoucnost zranitelnosti eh, v budoucnosti a jsem velmi ráda, že stínoví spotřebitelé se o tom zmiňovali. Já totiž nechci hovořit jenom o zranitelných spotřebitelích jako takových, ale o spotřebitelích v situaci zranitelnosti, protože to v žádném případě není stati- statická záležitost. A souhlasím s vámi, že je nutné zlepšit informovanost a e, vzdělávání vzdělání nebo znalosti a e, do všech informací je třeba e, zahrnout e, tuto věc, protože jde o to, aby všichni spotřebitelé měli přístup k určitým úrovním spotřeby a všichni se odsnou v situaci, kdy se odsnou někde, o čem moc toho nevědí. Takže to všechno mi poslouží k tomu, abych vylepšila svou zprávu. Děkuji vám. Děkuji vám. Budeme se tedy těšit na první verzi zprávy a rovněž na eh, ty rozborové studie a na pokračování diskuse po Vánocích. A nyní eh, druhá, ehm, druhé stanovisko, a to je pro výbor pro dopravu a vítám ještě jednou paní Parvanovou. Tady se týká eh, zpráva fungování a uplatňování nabitých práv cestujících v letecké dopravě což je významná věc pro spotřebitele. Já jsem rád, že jsme se ujali té možnosti přispět do diskuse. Tedy rád vám předám slovo. Tady zatím ještě to nemáme plně obsazená, ta stanoviska stínových zpravodajů, ale každopádně se chceme odrazit, tedy aby to nějak eh, šlo kupředu. Děkuji, eh, pane předsedo. Nedávný vývoj na eh, těch trzích letecké dopravy, nízkonákladové letecké společnosti, nové eh, daně vytvořily nové možnosti, nová letiště, noví převozníci. To vše modernizovalo leteckou dopravu, zpřístupnilo ji a eh, stává se to spotřebitelskou oblastí a proto tady máme prvořadou nutnost zavést lepší ochranu spotřebitelských práv. Tam máme 261 nařízení z roku 2004 a um, nařízení 11.07.2006 už se snažili tuto situaci zlepšit, ale současná legislativa nepokrývá všechny obtíže, se kterými, na které může narazit cestující leteckou dopravou. Proto přicházíme s výzvou um, novelizovat tyto dva právní akty, aby se těmi problémy zabývají. Například schází e, komplexní legislativní rámec, což znamená právní nejistotu ohledně práv cestujících v leteckém provozu, rovněž uplatňování v členských státech, e, provádění této legislativy v členských státech přispívají e, k tomu, že tam jsou mezery v té ochraně. Různé interpretace znamenají, že cestující často špatně chápou svá práva. Je třeba, aby například takzvané výjimečné okolnosti byly lépe nadefinovány, aby e, pojali a rovněž e, jakoby vzali na vědomí nedávnou judikaturu soudního dvora musí být zajištěno, aby současné komerční eh, praktiky, například eh, poplatky za eh, odbavení, za zavazadlo a tak dále nebyly nepřiměřené nákladům dopravy. Je rovněž třeba se zabývat směrnicí o právech spotřebitele a sladěním s ní. Ochrana rovněž eh, turistů, kteří cestují eh, ve skupinách a případ, kdy eh, nějaká ehm, letecká společnost se stane insolventní, aby mohli doletět zpátky domů. Tedy to by mělo jednak upravit konkurenci mezi operátory a e, zajistit e, řádné vyřešení. Rovněž e, právo na náhradu, na odškodnění. Tady musíme zajistit řádnou koordinaci práv cestující v leteckém eh, provozu s tím, co očekáváme, že bude zavedeno v oblasti alternativní řešení sporů. Eh, z pohledu mobility bychom měli zvážit eh, určité guidelines k výkladu tohoto nařízení z roku 2006, například u těch doprovodných osob, jež doprovázejí například osoby s postižením, kde se jim například odmítne odbavení, případně nástup do letadla. Nebylo možné do toho zahrnout další důležité záležitosti, které jsou otázkou budoucnosti, například eh, další úpravy například proporcionalita výkonu rozhodnutí, nespravedlivé smluvní podmínky, eh, informace o eh, stávající po politice, ověřování a kontrol při eh, nástupu do letadla u cestujících s postižením a tak dále. A nakonec bych vám ráda připomněla, že 7. prosince ve 12 hodin je lhuta pro podávání pozměňující návrhu a v výboru se bude hlasovat 9. ledna příštího roku. Děkuji. Děkuji vám. A tak, jak se sama už předeslala, eh, otázka toho, kolik se dá v tom stanovisku tedy zapsat, je vždy ošemetná, protože tam je omezená délka, ale já si vážím toho, jak to vybíráte. Takže ještě paní Tun a paní Salvini. Paní Tun, chtěla byste se k tomu vyjádřit? Děkuji. Ano, ono je to velice horké téma, zejména v určitých měsících v roce, kdy se lidé vydávají na cesty. A já si myslím, že hlavní problém pro cestující spočívá v tom, že oni vlastně nic nevědí. Máme nádhernou směrnici, jsme na ní hrdí a já si stále ještě vzpomínám, jak jsme to považovali za úspěch, když tady prošla, když jsme ji schválili, ale pak se zdá, že není ani implementována, ani lidé nevědí o její existenci. A tam právě v té směrnici jde mezi jinými o to, že každý by měl mít informace o svých právech, o právech cestujících. Na některých letištích je to vidět, ale většinou se ani neví, eh, kde to dostat, ani když si o to požádáte, tak vám to nedají. Možná by tady mohla být ta možnost, že požádáme komisi, aby zorganizovala takovou konzultaci nejdříve, jak lidé těží z té směrnice. Došlo k nějakým změnám v právech cestujících eh, od doby, co tato směrnice tedy vešla v platnost. Takže tady hlavně já bych řekla, že se musíme soustředit na tu informovanost. V tom stanovisku by to tedy tak mělo vyznít. Druhá věc, která mi připadá, že na letištích opravdu schází, je, že není jasná definice toho, co znamená lidé s postižením, doprovodné osoby, um, osoby například uh, obézní. Co to znamená? Takže přístup k nějakým asistenčním službám, ani to není nadefinováno. Um, kdo vlastně potřebuje tu asistenci? Na některých letištích uh, to jde jak po másle, na jiných letištích je to velice složité. Já samozřejmě se pak s vámi spojím o těch dalších problémech. Tady bych nechtěla hovořit příliš dlouho, ale mnoho aspektů se vlastně dokáže až na těch letištích uskutečnit nebo vyvinout a v té směrnici to není. Například e, naše letiště se pomalu, ale jistě přeměňují v nákupní střediska. A není tam žádná definice toho, kolik e, ve smyslu zavazadel, když už si to nakoupíte v tom tranzitu, kolik si z toho smíte vzít sebou do letadla. Takže často se pak stává, že lidé si nakoupili a pak se jim připouští pouze jeden kus zavazadla a pak se jim říká, že si to nemohou vzít sebou. Další problém v těch jakoby nákupních galeriích je, že ani ti, kteří to prodávají, vám nejsou schopni říci, na kterém letišti vám pak tu, za, tu láhev zabaví. Oni vám to eh, jakoby zavaří do, té, do toho sáčku a pak ale přestupujete někde z letadla do letadla a na jiném letišti vám řeknou, že to přesto není přípustné a zabaví vám to, takže lidé mají veliké ztráty, když si třeba snaží nakoupit dárek pro někoho, ke komu jedou. A ty informace tam schází. A nikdo nevaruje cestující, jak ten problém může vypadat u mnohých problémů tady si myslím, že bychom měli mít tu alternativní řešení sporů, to řešení sporu online, to by se tam mohlo zabudovat, aby to bylo tedy těm lidem přístupné. Tady právě ve výboru Imko bychom měli na tom trvat, aby to bylo řešením některých, alespoň těch, z těch mnohých problémů, se kterými se lidé potýkají na letištích, případně s leteckými operátory. Takže to je jenom takový začátek z mé strany. Děkuji. Well, thank you for bringing in that valuable... Děkuji, já jsem rád, že jste tam vnesla tuto zajímavou novou dimenzi a těším se na ty pozměňovací návrhy o nakupování. Tam bude zřejmě hlavním kritériem, kolik toho člověk unese, že? Ale já si myslím, že konec konců tohle všechno spadá do otázek ochrany spotřebitele. Takže já jsem si to paní Parvanová vyslechl s velkým zájmem a teď myslím, že paní Irigoyen Perez bude mluvit za socialisty demokraty a potom bude ještě další. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát paní Parvanové k té vynikající práci, kterou nám předložila. A já z ní, s ní sdílím hlavní argumenty a jenom takovou úvahu mi dovolte změny v leteckém trhu ještě zrychlují eh, to, že eh, eh, ty problémy, které jsme měli v letecké dopravě a tu krizi, která byla způsobena výbuchem sopky na Islandu. A nemůžeme připustit, aby roz, další rozvoj leteckého trhu eh, umožnil a způsobil menší práva pro spotřebitele. To nemůžeme připustit a chtěla bych se zaměřit na čtyři věci. O první už jste se zmínila a já s vámi sdílím to, že musíme se zaměřit na eh, spotřebitele, kteří jsou zranitelní a, nebo kteří mají určitý handicap nebo eh, fyzický problém. A za druhé, musíme to dělat proto, aby se zvýšila práva cestujících a nikdy eh, s cílem tato práva zmenšit. Za třetí, dosahovat eh, nebo snažit se, aby se plnili, jsou, plnili současné předpisy, pokud jde o zrušené lety nebo spoždění. A eh, tím musíme se zaměřit a musíme se tedy zaměřit na smlouvy nízkonákladových dopravců, kteří tam mají určité články, které to znemožňují a dále se zaměřit i na možnost řešení stížností a mimosoudního vyjadřování. Takže to je z mé strany všechno a ještě jednou vám blahopřeji k této vynikající zprávě. Děkuji. Děkuji vám. Paní Rule, chtěla jste se vyjádřit? Není tomu tak, tak eh, Pan eh, Dion? Ne, pan Salvini, chcete se vyjádřit? Taky ne, takže pan Dion má slovo. Dank wel, voorzitter. En excuses, misschien hebben wij nog niet... Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se musím omluvit, protože zřejmě nemám ten správný text ale pokusím se přispět k práci zpravodajů. Zabývali jsme se tím už rok a půl. Jsou tam určité nepřesnosti týkající se práv pasažérů, obzvláště v případě zrušení nebo spoždění letu v Nizozemsku. Dochází k tomu, že letecké společnosti eh, nechtějí souhlasit eh, s těmi dobrovolnými mechanismy, takže několik pasažérů muselo dokonce podat stížnost, eh, dokonce i u komise. My si myslíme, že to právo na stížnost tam není dostatečně jasné, alespoň to řekla komise v současné době Nizozemsku. Je možné odvolat se k soudu, je možné podat stížnost na leteckou společnost, podat žalobu. Ovšem letecké společnosti mají pocit, že to současné smluvní právo zachází příliš daleko, protože tyto společnosti by vlastně měly nést veškerá rizika. Je pravda, že to není úplně rozumné, jen v některých případech. Ale jsou tam případy, eh, kde letecké společnosti mají pocit, že není fér, aby se po nich žádalo, aby platili. Takže tohle je rozhodně věc, kterou bychom měli v té zprávě rozpracovat. No a potom u některých leteckých společností se eh, například lidé s nadváhou eh, jsou nuceni k tomu, aby si kupovali dvě místa, to znamená dvě letenky, což mezi organizacemi na ochranu spotřebitele vyvolalo skandál, protože to je v podstatě jako by se na obézní osoby aplikovala jiná pravidla než na osoby postižené. Není to fér. Takže bychom měli eh, zajistit dodržování pravidel, která existují. Eh, ani postižené osoby, ani obézní osoby by neměly být takto postihovány a neměly by muset platit dvě místa nebo dvě letenky. Já vím, eh, že ten text je omezený tím, že se jedná o stanovisko, ale přesto si myslím, že by bylo dobré to trošku upřesnit, jak tomu podám nějaké návrhy. Rozhodně je možné zajistit nebo trvat na tom, aby v Evropské unii se s pasažéry zacházelo rovným způsobem, protože jinak bude docházet ke stížnostem a žalobám na letecké společnosti. Děkuji. No. Dobře, já myslím za naší skupinu tedy bych k tomu dodal pár takových obecných připomínek. Jednak mám pocit, že bychom měli eh, zdůraznit eh, ta nová ustanovení eh, ve směrnici o právech spotřebitele. Už to říkala paní Parvanová, já myslím, že bychom to měli posílit a to bychom měli dát do té zprávy, protože se o tom hodně mluví. Jde tam hlavně o ta práva pasažérů také při rezervacích letů myslím, eh, že eh, je docela užitečné o tomhle udělat osvětu, protože to je oblast, kde je třeba eh, na letištích informovat pasažéry. Některé společnosti skutečně dávají pasažérům brožury, ale vypadá to, že ta představa o tom, jaká práva vlastně pasažéři mají, není úplně jasná. Teď tady máme dva kolegy z komise. Pan, paní Diaz Palitos je tady Prosím, chtěla byste se k tomu v této chvíli nějak eh, vyjádřit, odpovědět na něco? Good morning. I just... Eh, dobrý den, já jsem eh, jenom v první řadě chtěla poděkovat vašemu komitu, vašemu výboru Eh, za úsilí a čas, který jste věnovali našemu sdělení o právech, eh, o právech eh, cestujících. A rovněž bych chtěla říci, že informovanost je slabším bodem, o tom se hovořilo. Komise si to uvědomuje v roce 2009 v Eurobarometru jsme, jsme ve výsledcích Euro, Eurobarometru zjistili, že cestující nebo občané nemají dostatečné povědomí vědomí o svých právech jako cestujících a proto jsme se rozhodli spustit informační kampaně, o tom jste se zmiňovali. Všechny služby komise spolupracují, aby š, š, šířili informace o právech cestujících, vytvořili jsme eh, síť cestují, eh, informovanosti cestujících eh, a na letištích, takže to jsou iniciativy, které budou fungovat už v roce 2012, takže komise si uvědomuje, že je lepší, že lepší informovanost potřebujeme a pracujeme na tom. Zaznamenala jsem si všechny připomínky, které zazněly a sdílím máme eh, stanovisko z Péravodajky a i eh, dalších, eh, kteří se vyjádřili, že počkáme ještě na další vyjádření. Každopádně již teď mohu říci, že komise souhlasí s většinou stanovisek, které, která zazněly ve výboru. Děkuji. Jenom drobná poznámečka tady. Kolega Majer se spozdil, ale to, co řekla tady paní kolegyně Thun, že totiž se z toho stávají ty nákupní galerie a pak máme ty levné um, linky, ty levné operátory a oni pak vám řeknou, že musíte si doplatit 40 eur za dodatečný kus zavazadla, když máte tu nákupní kabelu. Takže to samozřejmě musí být spotřebitel předem informovan, že i za to se mu bude účovat. Takže tady bych taky orodoval za to, aby se i to objevovalo. Například informace, že to, co si ušetříte tím, že si koupíte volebnou letenku nebo že si nakoupíte bezecla, tak pak doplatíte jako za zavazadlo. Dobrá, děkuji za tuto informaci. Paní Parvanová, chtěla byste to ještě celé shrnout? Ono to je zajímavá debata, ale ještě nám potvrdte ten časový um, plán. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům a myslím si, že všichni eh, velice rádi přispějeme k té zprávě, protože většina z nás už vlastně eh, dříve nebo později eh, se objevila v té roli oběti tady toho neustálého cestování a toho, jak s námi letecké společnosti zacházejí. Když já jsem začala u sebe v kanceláři se tím zabývat, tak jsme obdrželi celý fascikl různých dokumentů, rovněž od spotřebitelských organizací, od různých leteckých společností. No a bylo to dost obtížné to nějak shrnout a udělat z toho takové poměrně malilinké stanovisko, které můžeme jménem našeho výboru pak prezentovat. Proto si myslím, že do budoucna bychom spíš měli tuto oblast považovat za nosnou pro eh, celou plnohodnotnou zprávu, protože máme přece eh, u ITRE eh, tu věc práv cestujících, 51. No a tady můžeme předložit samozřejmě určité pozměňující návrhy, tam je tolik záležitostí a tolik problémů v té věci, že nebudeme schopni samotné stanovisko vůči ITRE použít, abychom vyjadřili vše. Takže tam myslím, že můžeme spolu podepsat ty pozměňující návrhy a přímo to předložit ITRE. Spíš jste asi myslela tu dopravu. Ano, my jsme vás pochopili, myslela jste spíš eh, výbor pro dopravu. Ano, tam máme velice dobré pracovní vztahy a s tím výborem pro dopravu a oni velice rádi berou pozměňovací návrhy od jiných výborů a já to s předsedou toho výboru i prohovořím. Takže vaše doporučení budou vítána, jak budeme tedy slaďovat ty dvě zprávy. A víte, kdy se bude hlasovat v tom výboru pro dopravu? Kdy se tam počítá s hlasováním o té konečné zprávě? 9. ledna. Téhož dne jako na inko. No, jistě, pokud tady máme zároveň členy e, výboru pro dopravu, tak i jim předložíme pozměňovací návrhy. Pokud byste tomu chtěla být nápomocna, tak to bude skvělé. Děkuji vám, děkuji rovněž komisi. Dobrá, takže máme těsně po desáté, právě se snažíme tady všichni sejít, abychom eh, mohli hlasovat. Tak eh, to už je na vás. Zda tady jste nebo nejste, máme celou řadu toho, co bychom měli odhlasovat nejdříve. Zpráva pana Salviniho, to je modernizace celních služeb to je, eh, tam bylo 110 pozměňovacích návrhů. Mm, to je něco, kde jsme se o tom až tak moc nebavili. A já nyní ale ještě dám slovo panu Salvinimu. A ještě pan předseda vyzývá členy výboru, aby tedy se eh, trochu utěšili. Takže pane Salvíni, uveďte nás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 Uh, well, thank you very much for, uh, for leading the process, and uh, I think that uh, we have an, an, an important report here, and again a very timely one. Now, um, um Mrs. Rapti, who is the um, uh, shadow rapporteur for the S&D. Mrs. Rapti. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο λόγια μόνο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ Velmi stručně v první řadě bych chtěla poděkovat panu Sal Salvinimu za práci na Eh, této zprávě a eh, chci říci, že my stínoví zpravodajové jsme s ním velmi úspěšně spolupracovali. K tomu textu pana Salviniho myslím, že je moje povinnost zdůraznit, eh, že práce Evropského parlamentu spočívá v tom, že musíme se nažit dosáhnout co nejlepších eh, kompromisů v době, kdy je velmi obtížná doba pro to, abychom pomohli evropským občanům. Takže chci ještě jednou zdůraznit tu vynikající spolupráci, která pro mě byla velmi obohacující. Děkuji vám za to. Eh, pan Salvini eh, bude jistě taky potěšen, protože to je jeho první zpráva v tomto výboru. Chce se vyjádřit ještě někdo? Nechce? konce, takže přistoupíme k hlasování. A e, budeme hlasovat elektronicky, pokud to bude e, potřebné, tak předpokládám, že máte karty. Takže začneme pozměňovacím návrhem 11. Hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. E, kompromis číslo 1, pro, hlasy proti, jasně schválen, takže nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 15. Jak říkal vám pak, eh, pro, proti, schválen. A nyní kompromis 2, pro, proti, schválen. A nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 21 zpravodaje. Hlasy pro, proti, schválen. Pozměvací návrh 22 zpravodaje, hlasy pro, proti schválen. Pozměvací návrh 23 padá, takže pozměvací návrh 24, hlasy pro, proti, také schválen. A 25 padá tím pádem a pozměvací návrh 26, hlasy pro, proti, jasně schválen a nyní eh, jdeme k výboru INTA 1 a eh, zde máme příslušné část, eh, části, projdeme je po částech, takže INTA, to, co přísluší INTA 1, pro, proti, schválen. A nyní jdeme na INTA 3 a taky ta příslušná, příslušné části pro, proti, také schválen. A potom jdeme na pozměňovací návrh 27 paní Rule. Hlasy pro, proti, jasně zamítnut. Pozměňovací návrh 28 paní Korhola. Hlasy pro, proti, jasně schválen. A kompromisní, kompromis 3 hlasy pro, proti, schválen. Kompromis 4 hlasy pro, proti, také schválen. A nyní tedy jdeme na pozměňovací návrh 36. Paní Rule, hlasy pro, proti, schválen. A nyní em, mezinárodní obchod 5, e, e, příslušná část pro, proti schválen, e, pozměňovací návrh 35, pan Schmidt a další, hlasy pro, Myslím, že tady budeme muset hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 35. Končím hlasování. 16, pro, 16 eh, proti, takže padá. Pozměňovací návrh 37, pan eh, De Jong, hlasy pro, proti, zamítá se. Pozměňovací návrh 38, pan De Jong, hlasy pro, Myslím, že to elektronicky prověříme, takže pozměňovací návrh 38 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také se zamítá 16 hlasů pro, 16 proti. Nyní 39 paní Korhola, hlasy pro, proti, schválen. Pozměňovací návrh 40, hlasy pro, proti, schválen. Nyní 41, protože e, pozměňovací návrh 40 byl přijat, tak se tady říká, že, máme, že je třeba přijmout nějaké nebo dodat nějaká další slova do 41. E, ten je schválen tedy. E, pozměňovací návrh 42, pan De Jong pro, proti, zamítá se. 43 pro, proti, schválen. Nyní jdeme na kompromis 5, pro, proti, jasně schválen. Nyní jdeme k pozměňovacímu návrhu INTE 6. INTA 6 odpovídající části e, pro, proti, schválen. 52 paní Rapty Zahajujeme hlasování k pozměňovací návrhu 52. Končím hlasování. Schválen 21 pro 11 proti. Kompromis 6 pro proti schválen. A nyní jdeme eh, k INTA 5 eh, příslušná část pro, proti, schválen, 57 pro, proti, také schválen. 58 hlasy pro, proti, schválen. Nyní kompromis 7, eh, kde máme eh, eh, díl, oddělené hlasování předložené dvěma politickými skupinami, takže česta 1 a 3 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen a část 2 Zahajuji hlasování o části dvě. Končím hlasování. 18 pro, 15 proti schválen. Nyní jdeme k pozměňovacímu návrhu 64. 64 je pan De Jong proti, pro proti schválen. Inta 7 hlasy pro, proti, schválen. Inta 8 hlasy pro, proti schválen. Inta 9, eh, příslušná část, pro, proti, také schválen. A nyní máme Eh, dodatečné znění eh, předložené paní Korhalou v 65 se pro proti také schválen a nyní přejdeme k pozměňovacímu návrhu 66, ten byl stažen 67 pana Švába pro proti schválen, 68 pro proti schválen, 69 pro proti schválen, kompromis 8 pro proti také schválen, a nyní máme 73. Zpravodaje pro, proti, schválen 74. Zde zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 74. Končím hlasování. Schválen 20 hlasy pro, 13 proti. A nyní 78, příslušná část, pan Schmidt a další. Zahajuji hlasování, 78 prosím, odstavec 16. Eh, končím hlasování, schválen 20 hlasy proti 13. A myslím, že INTA 2 padá a 75 také padá. Takže tady máme jenom Máme tu druhou část pozměňovacího návrhu 75 pana Švába. Zahajuji hlasování. 75 příslušná část. Druhá část předložená panem eh, Švábem. Končím hlasování. A schválen 20 hlasy proti 12. A nyní pozměňovací návrh 78, příslušná část 2, odstavec 16, hlasy pro, proti, elektronic, prověříme to elektronicky, 78, příslušná část, odstavci 16, končím hlasování, schválen 20 hlasy proti 13. Takže nyní jdeme na INTA 2 padá, myslím. Druhá část INTA 2. Takže teď máme druhou část INTA 2. E, zahajuji hlasování v této příslušné části. Končím hlasování. Schválen 20 hlasy proti 13. Pozměňovací návrh 76 Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 76. Končím hlasování. Schválen 77. Zahajuji hlasování 77, prosím. Končím hlasování. Zamítá se. Nyní kompromis 9, hlasy pro, proti, schválen. Eh, výbor pro kontrolu rozpočtu 1 pro proti schválen, kompromis 10 hlasy pro, proti schválen a nyní eh, výbor kont pro výboru rozpočtu hlasy eh, pro 4 3 schválen, kont 4 pro proti schválen, INTA 4 příslušná část hlasy pro, proti schválen. Eh, kontrola rozpočtu 5, hlasy pro, proti schválen. Inta 4, příslušná část pro, proti schválen. Eh, kontrola rozpočtu 6, pro, proti schválen. Eh, kontrola rozpočtu 8, pro, proti schválen. Kont 9, také schválen 86 pana Švába. Eh, začíná, zahajuje hlasování. 86. Končím hlasování. To bylo takové pomalé hlasování, 18 k 12 schválen a nyní jdeme k odstavci 22. Pozměňovací návrh 87, 88 jsou identické, pro proti jasně se zamítá. 89 zpravodaje hlasy pro, proti schválen. Nyní 90 jako dodatek hlasy pro, proti schválen. Odstavec 23, 91, eh, Engstrom pro proti, zamítá se. Pozměňovací návrh 92, hlasy pro, proti schválen. 93 eh, dodatečná část hlasy pro, proti schválen, 94 hlasy pro, proti schválen, 95. Zajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 95. Končím hlasování, schválen 21 hlasem oproti 12 a nyní 96 hlasy pro, proti, schválen. 97 tím pádem padá. 98 paní Rapty pro proti schválen. 99 padá tím pádem a 100 taky padá. 101 eh, hlasy pro, proti, schválen. Inta 6 hlasy pro, proti, schválen. 102 hlasy pro, proti eh, schválen, kompromis 11 hlasy pro, proti schválen. A nyní máme pozměvací návrh 109 eh, zpravodaje pro proti schválen, 110 eh, hlasy pro, proti schválen, INTA 9 hlasy pro, proti schválen, INTA 10 pro, proti schválen, INTA 11 pro, proti schválen, INTA 12 pro, proti schválen. A nyní jdeme k úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 4, hlasy pro, proti, schválen, takže pozměňovací návrh 3 padá. Ne, to je, tady je dodatečná část, hlasy pro, proti, schválen, pět, hlasy pro, proti, schválen, šest, pro, proti, schválen, sedm, pro, proti, schválen, osm, pro, proti, také schválen, devět, pro, proti, také schválen, deset, pro, proti, schválen. Vy jste proti? Eh, jdu moc rychle. Pozměňovací návrh 1, hlasy pro, proti, schválen 2. Pro, proti, schválen. A nyní jsme tedy dokončili Eh, hlasování o jednotlivých návrzích, takže teď je hlasování elektronicky o celé zprávě, konečné hlasování, zahajuji ho, končím. 32 eh, tři hlasů pro, nikdo není proti. Eh, zpráva schvál, návrh zprávy schválen, děkuji vám a blahopřeji, pane Salvini, vynikající práci jste odvedl. A myslím si, že eh, je třeba říci, že jsme přijali eh, hodně pozměňovacích návrhů, převážnou většinu od výboru INTA a kont, to je velmi důležité, protože tím tak vidíme, jak dobré jsou naše pracovní vztahy s těmito dvěma e, výbory a já si myslím, pane Salvini, že by bylo dobré napsat dopis předsedům těchto výborů a poděkovat, poděkovat jim za příspěvek, protože to není obvykle a tyto dva výbory podstatně přispěly k hodnotě tohoto návrhu a e, dále bych chtěl jejich eh, zpravodajům dát eh, určitý eh, jednací čas, takový rozumný, protože ten je někdy velmi malý a, nebo velmi krátký a neodpovídá významu práce, kterou děkují. Takže bychom se na to mohli shodnout. Takže vám jednou, ještě jednou děkuji a nyní přejdeme k hlasování o zprávě pana Bělana týkající se Eh, výboru eh, eh, týkající se příslušné části. Děkuji, pane předsedo. Takže svěření určitých úkolů souvisejících s ochranou práv duševního vlastnictví. My jsme museli pracovat velice rychle, tak aby jak to stanovisko, tak i zpráva ještě byly hotovy za polského předsednictví. A já mám radost, že právě díky pomoci kolegů z jiných politických skupin se nám to povedlo všechno. E, čtyři kompromisy jsme vypracovali, to ještě než zahájíme hlasování, bych vás chtěl informovat, že ještě je jeden ústní pozměňující návrh, k jednému svému pozměňujícímu návrhu. O to mě požádalo několik stínových zpravodajů. Tam se týká o čtvrtý článek eh, číslo 10 tam ještě máme while respecting confidentiality of sensitive information, čili se zachováním důvěrné povahy zranitelných eh, citlivých informací a já doufám, že ten ústní pozměňovací návrh ještě přispěje k transparentnosti tohoto textu a ještě jednou všem děkuji. Děkuji. Ano, já rovněž to je velice důležité stanovisko a rád bych i já využil příležitosti, že můžeme tedy, eh, můžu eh, potrhnout, jak nám záleží na tom, že jsme se k tomu mohli vyjádřit. Takže trojka, kdo je pro? Proti? Schválena. 27. paní Bastos, kdo je pro? Proti? Schválena. Nyní 28. Tam je oddělené hlasování, o které požádala EPP. Takže nejdříve první část 28. A uzavírám hlasování. Schváleno 18 ke 14 hlasům proti. A nyní druhá asi to nepotřebujeme elektronicky. Takže kdo je pro tu druhou část, kdo je proti, je jasně zamítnuta. A další čtyřka. Zahajuji hlasování o čtyřce. Uzavírám hlasování. Sváleno 22 k 10 proti. A jelikož toto bylo schváleno, tak dále je to 29. paní Verno jako dodatečné záležitosti. Kde pro? Proti? Rovněž i to je schváleno. Pak 30. Pokud to bude přijato, tak to bude takto nově formulováno. Kde pro? Proti? Schváleno. 31. Kde pro? proti, schválena. Pětka pro, proti, schválena. Šestka, kde pro, proti, schválena. Sedmička pro, proti, schválena. 32, to jsou ta dodatečná slova, kde pro, proti, schváleno. Osmička, kde pro, schválena. 34, paní Fanjo Zahajuji hlasování elektronicky. E, konec hlasování. Zamítnuto jediným hlasem. 17 je proti. 35. Paní Vanio, kde pro? Proti. Schváleno. 36. 36 tady nepotřebujeme elektronicky hlasovat. Kde je tedy pro 36 pan Majer? A kdo je proti? Bohužel, pane Majere, tentokrát se vám to nepodařilo vyhrát. 37, 38, to je staženo. A nyní devítka, zpravodaje, kdo je pro? Proti, schváleno. A kompromis. Kompromis číslo jedna. Tady je i zde oddělené hlasování, o které žádá rovněž EPP. Takže nejdříve první část, kdo je pro? Proti. Jasně schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování elektronicky o té druhé části. Konec hlasování. Zamítnuto. 17 proti k 15 hlasům pro. Pozměňující návrh 10 s tím ústním pozměňujícím návrhem, který eh, tam upozorní pan Bělan, kde je pro, proti, jasně schváleno. A nyní 11, kde je pro, proti, schválena. Takže 4 a 40 padá. 12 kde pro, proti, schváleno. 13 pro, proti, rovněž schválena. Pak 45, 46 kde pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 2, kde pro, proti, schválen. A tím pádem přecházíme ke kompromisu číslo 3, kde pro, proti, rovněž schválen. A přicházíme k 18. paní Bastos. A tam je ještě ústní pozměňující návrh, který tam vidíte, kdo je pro, proti. I to jasně je schváleno. 19. Pozměňující ústní návrh, paní Bastos, ústní pozměňující návrh. Zahajuji hlasování elektronicky od 19. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Takže tady musíme tu devatenáctku bez toho ústní pozměňovacího návrhu. Takže devatenáctka, ale bez ústního návrhu pozměňovacího. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. I ani to neprošlo tedy u té devatenáctky. Pozměňovací návrh dvě pana Bělána, kde pro, proti, schválena. A pak dodatečná slova ve dvacítce, kde pro, proti, schválena. Jedna dvacítka. Paní Bastos. Oddělené hlasování. Tady socialisté demokraté o to požádali. První část nejprve, kde je pro, proti, jasně schváleno. A druhá část. Zahajuji hlasování elektronicky o druhé části 21. A konec hlasování. Zamítnuto. dvacítka. Kdo je pro? Dva dvacítka tedy zahajme elektronicky. A končím hlasování o 22. Zamítnuto. A přecházíme ke kompromisu číslo 4. I zde hlasujeme odděleně. Nejdříve o první části. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A druhá část elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. A konec hlasování. Schváleno o jeden hlas. 17 hlasy schváleno proti 16. A to znamená, že hlasujeme o návrhu jako celku. Tedy hlasujeme o celé zprávě a to elektronicky. Hlasovali všichni. Ano, krásně, to je schváleno. 2,30 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Děkuji vám, pane Bělané. A doufáme, že budete schopen hájit naše pozměňující návrhy ve výboru pro právní otázky. A přecházíme k dalšímu stanovisku, a to je pro výbor pro mezinárodní obchod. To se týká tedy zprávy EU a Čína. Nevyvážený obchod? Tam je právě ten otazník dost důležitý. Nemáme tady zpravodaje, pan Kreutzmann chce něco poznamenat jménem pana Lehegarda? Ano, já pouze řeknu jménem pana Lehegarda, že zpráv Vodaj by rád zamítl u kompromisu 5 ten ústní pozměnící návrh, protože to považuje za kontraproduktivní. Takže to je jediná věc, kterou bych zde rád předeslal. Dobrá, takže to, když se k tomu dostaneme, tak eh, pak to budeme brát na vědomí. Takže vy jste proti eh, tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu jménem kterékoliv frakce, tak to pak nemůžeme přijmout. Dobrá, tak pokračujeme. Takže pozměňovací návrh kompromisní 1, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kompromisní návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Ano? Ne, promiňte. To jsem moc uspěchal. Já se vrátím tedy k tomu pozměňovacímu návrhu 8. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak to je mě zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Hm, zjevně schváleno. A teď tedy přejdeme k pozměňovacímu návrhu 17. Taky paní McClarkinové, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? To je zjevně schváleno. Teď přejdeme ke 24. Kdo je pro? Proti? Zjevně schváleno. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh eh, proti tomu byla jedna politická skupina, takže o tom nemůžeme hlasovat. A přejdeme ke kompromisnímu návrhu 6, kdo je pro, proti, schváleno. Teď kompromisní návrh 7, kde je pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 8, pro, proti, také schváleno. A teď pozměňovací návrh 5, kde je pro, Myslím si, že o té pětce budeme hlasovat elektronicky. Kdo je pro? Tedy promiňte, budeme hlasovat elektronicky, jak jsem říkal. Konec hlasování. Zamítnu to o jeden hlas. Ovšem dva lidi nehlasovali. Nebyli jste moc rychlí v mačkání knoflíků. Dobře, 43. Pozměňovací návrh 43. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnu to také o jeden hlas. A teď je 44, to je návrh paní McClarkinové. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Schváleno 21 k 12. Teď budeme hlasovat o celém tom návrhu stanoviska elektronicky. Můžete hlasovat. Konec hlasování. schváleno, 28 pro, 1 proti a 3 se zdrželi, takže já vám velmi děkuji, pane Lekegarde, a těšíme se, že to budete bránit na INTA. A teď je tady stanovisko paní McClarkinové. Příspěvek evropských orgánů ke konsolidaci a pokolku v rámci boloňského procesu. To je výbor pro kulturu a vzdělání a váže se to i na práci paní McClarkinové v oblasti vzájemného uznávání. Chcete něco si, paní zpravodajko, předtím, než budeme hlasovat? Ano, děkuji. Tohle eh, velmi pěkně zapadá do práce, kterou jsme odvedli na výboru, eh, která se týkala právě vzájemného uznávání kvalifikací a doufám, že se nám podaří tímto vylepšit fungování boloňského procesu abychom dosáhli lepší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi. A já bych jen chtěla říci, že doufám, že na výboru pro kulturu eh, vezmou v úvahu ty návrhy, které máme v naší zprávě z vlastní iniciativy. Děkuji. Já vám také děkuji a teď budeme hlasovat. Kompromisní návrh 1, kdo je pro? Proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 4 pana Grecha, kdo je pro? Proti, také schváleno. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 10. Pro? Desítku bychom asi měli ověřit elektronicky. Takže můžete hlasovat. Konec hlasování. Takže to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kde pro, kde proti, schváleno. 12. Můžete hlasovat elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 14. Kdo je pro? Proti. Také schváleno. Kompromisní návrh číslo 3, kdo je pro? Proti? Tak schváleno. Kompromisní návrh 4, kdo je pro? Proti také schváleno. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti také schváleno. Kompromisní návrh 6, kdo je pro? Proti schváleno. Kompromisní návrh 7, tak tam budeme hlasovat zvlášť. Eh, to žádali zelení. Takže o první části hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti. Zjevně schváleno. Druhá část kompromisního návrhu 7. Kdo je pro, proti. Tak to je také schváleno. No a tím pádem můžeme hlasovat teď o celém textu. Hlasujeme elektronicky. Jeden člověk nehlasoval? Někdo nechce hlasovat? Takže je to schváleno 32 pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. Takže já vám, paní McClarkin velmi děkuji za dobrou práci. Vy jste členkou výboru pro kulturu. No taky jakožto členka výboru pro kulturu jste ve velmi dobré pozici, abyste potom hájila pozměňovací návrhy našeho výboru, až se bude hlasovat na výboru pro kulturu. Takže já vám velmi děkuji. A teď já vím, že pan Pitela chtěl původně přijít. Ještě máme 10 minut, takže bychom to udělali bez něj. Potřebujeme ho tady k tomu. Protože on říkal, že přijde až za pět minut deset, ale vy jste byli tak efektivní, já to nechci odkládat. Tak co kdybychom hlasovali bez pana Piteli? Pane předsedo, já navrhuji, abychom přece jen hlasovali tady v té složce. Opravdu není nic tak moc kontroverzního. A pan Pitala samozřejmě velice vděčný za tu kvalitní spolupráci. Já si opravdu myslím, že bychom mohli hlasovat, kdybychom najednou začali nabírat spoždění desetiminutové kvůli jediné zprávě. Já se rovněž vynasnažím to panu Pitelovi všechno vysvětlit. Right. Well, thank you very much. Dobrá, takže vám za to děkuji. Ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím. Ehm, on to zvládl výborně, tu práci. Takže tady se jedná o stanovisko pro eh, výbor pro eh, energetiku a výzkum to je elektronická vláda jako e, takový pionýr. Takže nejdříve pětka, paní Korace bude pro, proti, schváleno. Dvojka jako dodatek, zpravodaj, kde je pro, proti, schváleno. Sedmička, kde je pro, proti, schváleno. Jednička, kde je pro, proti, schváleno šestka jako dodatek k tomu. Tady musím asi elektronicky zahájit to hlasování o šestce. Konec hlasování. Schváleno 23 ke 12. Jsem rád, jak se nám zvyšuje počet hlasujících členů. Výborné, už nás je 35, Čtyřka, pana Grecha. A kdo je pro? Proti? Schváleno. 27. Kdo pro? Proti. Schváleno. Kompromisní. Návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti. Schváleno. A přecházíme k osmičce. Kde pro? Proti. Tady to si musíme ověřit elektronicky, takže osmička. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno 18 k 16. Tedy trojka jako dodatek. Trojka jako dodatek k tomu. Takže rovněž elektronicky o té trojce. Prosím. Konec hlasování. 17 k 17, čímž je to zamítnuto. Takže vidíte, ten, kdo nehlasoval, tak by to byl býval rozhodl. Každopádně už je to zamítnuto. 15. Kde je pro? Proti? Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 13. Kde je pro? Proti? Schváleno. Vítám našeho pana zpravodaje, pana Pitelu. Vítejte, pane Pitelo. My už jsme si s dovolením tady začali a vy si alespoň můžete hlasovat o něčem z toho. Čtrnáctka. Kdo pro? Proti? Schválena. Osmnáct. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A sedmnáctka jako dodatek k tomu. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Devatenáct. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 21, kdo je pro? Proti, schválena. A dvacítka tím padá a devítka. Tady hlasujeme odděleně u té devítky. Vidíte to tam v hlasovacím seznamu. Kdo je pro první část? Proti? Schváleno. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? To je jasně zamítnuto. 22. Nevím, zda to padá, nebo má se o tom hlasovat. Dobrá, takže 22. Kdo je pro? To je jako dodatek. Kdo je proti? Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 26, kde je pro? Proti? Schváleno. 25 jako dodatek, kde je pro? Proti? Rovněž schválena. 30, kde je pro? Proti? Schválena. 29, kde je pro? Proti? Schválena. Desítka jako dodatek, D pro? Proti? Schválena. A jedna třicítka, D pro? Proti? Schválena. A ještě než budeme hlasovat celé zprávě, jsem velice rád, že pan zpravodaj eh, se k nám tedy připojil a krátce mu dám slovo. Chcete se vyjádřit? Scusarmi con tutti Dovolte, abych se omluvil všem kolegům i panu předsedovi, že jsem přišel s lehkým spožděním. Původně eh, jste mi uvedli trošku jiný časový harmonogram, ale pak jste to uspíšili, což je výborné. Já jsem byl na konferenci na e EHSV, bylo to důležité, takže se omlouvám, že jsem přišel pozdě a velmi vám děkuji eh, za příznivé hlasování k mé zprávě. Konec konců já jsem se snažil tam opravdu zapracovat skoro všechny pozměňovací návrhy protože se mi zdálo, že jsou to velmi pozitivní doporučení. Já myslím, že to je stanovisko, který, které se mnou výbor rozhodně široce sdílí. Děkuji. Good. Well, let's now move to the final then, which... Dobrá, tak přejdeme k tomu konečnému hlasování a to bude elektronicky. Máme, máme všech 630 členů, takže to je prostě špičkové hlasování dne o zprávě pana Piteli. Eh, je nás pouze 33, co jsme hlasovali, tak ještě tři naši kolegové nehlasovali. Má ještě někdo zájem hlasovat? Aha, dobrá, takže ale naopak sociální demokratů je o jednoho víc. Takže tady prosím, vyndejte si kartičku. Koordinátor, pane Pitelo, vám dal možnost hlasovat. Nyní nám někdo odchází tady? Tak a konec hlasování. 33 pro a nikdo není proti. Včetně pana Piteli. Takže vám děkujeme. Výborně a dámy a pánové, tím jsme u konce hlasování. Nyní vlastně paní Gebhardová má vlastně až v 11 začít, jelikož by tady komise opravdu měla být, takže to na krátkou dobu přeruším do 11 hodin. Takže do 11 krátká přestávka.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 Okay, ladies and gentlemen, I think we'll... Dobrá, dámy a pánové, myslím, že už bychom přece jen... Like to, um, now to, um... Mohli přejít k poslednímu bodu pořadu jednání dnešního dopoledne a pokračovat. Což je naše práce v otázce přístupu k základnímu platebnímu účtu. A než vyzvu naši paní zpravodajku, aby nám prezentovala tento pracovní dokument, tak bych vás rád uvedl do aktuální situace v některých věcech. Stále ještě vedeme diskuse k, s výborem Econ a e, výborem pro právní záležitosti k této složce, i když v zásadě jsme dospěli k dohodě, že e, jakmile dojde k nějakým rozhodnutím, tak budeme spolupracovat v rámci této trojce. E, totiž Ekon vyzývá, tedy spíše spochybňuje, že jsme my obdrželi tuto složku. A to musí konference předsedů řešit, že oni tedy mají zájem o tu složku a nechtějí, abychom je měli. Já jsem sepsal velice silný argumentativní dokument, kde já jim to předložím, e, pan Léne se toho ujme a e, on jako předseda, abychom tedy ještě více se zasadili o to, aby to bylo e, v náš prospěch a aby bylo jasné, jak vážně přistupujeme k této problematice. Paní Gepardová se rovněž setkala se e, zpravodajem, který byl určen za výbor pro hospodářství a měnové záležitosti, který se dokonce měl sem dostavit mezi nás, ale myslím, že tady zatím není. To je představitel e, GUE, kolega paní Dion, pana Diona, pan Kuta. Rovněž doslova dnes se k nám dostala studie e, politického oddělení o těch službách. Máte výtisk Samozřejmě jste ještě neměli čas si to přečíst, ale návrh spočívá v tom, že autoři budou v lednu prezentovat podrobně, um, to je London Economics, a už tedy zhromažďujeme e, celou řadu podkladů, abychom byli schopni se tím zabývat do hloubky. A myslím si z toho, co vidím, že je to přece jen trochu víc než ekon, i když paní Gepard tam něco rovněž eh, už vysledovala. Takže takto to vypadá. Obecně zatím se eh, nevede žádné jednání, které by nás mělo odvést od toho záměru eh, podpořit paní Gepard v této velice pečlivé a namáhavé práci, takže ji vyzvu, aby nám aktualizovala situaci, pak předám slovo stínovém zpravodaj, pan Majer tady je, pan Krojcman asi za pana Šmita se vyjádří a paní Terenen zřejmě za pana Kamfera. Pan Fox tady není, ale já od něj mám určité poznámky a je tady i pan Dion, takže máme vše na místě. Takže paní Gepard, máte slovo, proveďte nás e, svou pracovní verzí. Děkuji, pane předsedo. Vy jste přesně už eh, popsal eh, tento určitý dissent, eh, rozpor mezi našimi dvěma výbory. Opravdu vlastně já si myslím, že u Econol jde o nedorozumění, co se týká té zprávy z vlastní iniciativy ohledně doporučení Evropské komise. O co nám vlastně jde? Econ především uvažuje tak, že a vychází z toho, že existuje taková povinnost dát eh, občanu eh, konto nezávisle na tom, u které banky. A to jistě v tom doporučení Evropské komise nic takového nepřečteme. Tady jde naopak o právo každého občana si smít, eh, aby si směl otevřít tedy bankovní účet, což právě v současné době, když hovoříme mnoho o internetu, elektronickém obchodování a tak dále, prostě mnohé se bez eh, účtu vůbec nedá provést. Takže tady jde o ochranu spotřebitelů v tom smyslu postarat se o to, aby každý občan měl tento přístup k právu, tedy otevřít si konto, účet. A pak už si sám členský členský stát nadefinuje, jakým způsobem to chce provést. Zda tedy bude banka povinná nějakým způsobem, a to už závisí na předpisovém rámci, jak se toho ujmout a tak dále, to už opravdu eh, návrh Evropské komise ponechává členským státům. Od momentu, kdy jsem se začala zabývat a stala jsem se spravodajkou v této problematice, já jsem se samozřejmě začala důkladně eh, tímto tématem zabývat a tady musím opravdu předeslat, že jsem musela i u sebe samotné eh, vyrovnat s určitými předsudky. Já jsem si říkala, kdo vlastně může být taková problematická osoba. To budou zřejmě ti lidé, kteří nemají peníze, kterým rovněž musíme dát ten přístup, aby se stali součástí naší společnosti. A ono je to tak většinou. Ale není zanedbatelný počet i osob, kterým se vede úplně jinak, totiž občané, kteří se chtějí volně pohybovat v rámci Evropské unie a kteří narážejí na enormní obtíže, kteří musí konfrontovat obrovské překážky. Například v Krakově, když jsme byli na tom Single Market Foru, tak jsme uslyšeli o velice konkrétním případě. A já to tady ráda rovněž vylíčím vlastními slovy. Mladá studentka, která v jednom státě obdržela stipendium Erasmus, by si chtěla podepsat nájemní smlouvu na to bydlení tam, kde bude. Ale řeklo se jí, tady to nejde v té zemi, aniž byste nám mohla dát číslo. Ušlo. A ona řekla, to je v pořádku, takže já se obrátím na banku a otevře si tam účet. A eh, le, banka jí řekla, ne, vy si tady nemůžete otevřít účet, založit účet, když nemáte bydliště v tomto státě. Což samozřejmě je, řekla bych, drze vůči eh, těmto občanům Evropské unie, kteří chtějí v této Evropské unii využívat svého práva na volný pohyb osob a nejsou schopni s tímto tedy eh, chytákem se vypořádat. A tam právě je takový dokument, policy dokument, kde je více příklad, například v Lucembursku. E, neznalost jazyka by mohla vést k odepření možnosti založit si účet v bance. Ani to tedy není srozumitelné ani si myslím, že bychom na to neměli přistupovat. Tam je celá řada příkladů. Takže tady jde o to dát občanům možnost pohybovat se Evropskou unii, včetně toho práva založit si účet a ne, aby to stroskotalo na tom, že když chtějí někde pracovat nebo se zdržovat eh, někde v nějakém státě, případně v něm studovat, aby si pak najednou nebyli schopni vůbec založit účet, což znamená, nemohou si vůbec eh, vyřizovat finanční transakce, například trvalé příkazy eh, v rámci toho systému SEPA a právě pak narážet na neustále obtíže, protože v té zemi nebudou mít účet. Další téma, které eh, je rovněž v této souvislosti významné, a my jsme hovořili o studentech, kteří samozřejmě nejsou nějakým způsobem eh, nesedí ve velikých penězích. Tady jde o výši bankovních poplatků, které jsou navázány na takovýto účet. V ideálním případě by mělo být vše bezplatné, což samozřejmě nemůžeme po všech žádat, ale měly bychom být takzvané rozumné, přiměřené náklady a to musíme v té souvislosti pak nadefinovat a vyjasnit. V tom sdělení Evropské komise se říká rovněž, že se má jednat o takzvaný základní platební účet. Čili jedná se o účet, kde budeme schopni prostě vyřizovat základní finanční operace, transakce. Nejde o to, že například by měla být každému dána automaticky možnost mít účet, kde si může pak nakupovat, prodávat akcie nebo tak. Jde pouze o to, aby někde tím pádem se mohl pohybovat po té zemi, pracovat v ní, zároveň by měl přístup ke svým peněžním prostředkům. I to je téma, které je tam v tom návrhu Evropské komise významné. Další zásadní bod, který se objevuje i u nás v tomto výboru pravidelně, to je, jak můžeme docházet svých práv, narazíme-li u té banky, kde jsme si ten účet otevřeli na problém. A proto tady je rovněž otázka eh, těch eh, případných kolektivních právních nároků anebo alternativního řešení sporu. I to je právě něco, s čím má náš výbor co dočinění, protože se tady ujímáme toho aspektu zakládání účtu, která právě má pro naše občany veliký význam. Pan Majer včera v trochu jiném kontextu jasně ozřejmil, že nestačí mít jenom ty prostředky, eh, ty, ty instrumenty, ale že musíme mít i možnost toho se eh, těch práv domoct a že se vše musí v praxi uplatnit. Že právě prosazování těch práv je reálné. Což je opravdu otázka, ale až na pozdější etapu. Nejdříve musíme dát našim občanům do ruky určité um, nástroje. Takže to je šíře té problematiky, o níž se musíme bavit. Já jsem to v tom pracovním dokumentu už i pojala jako základ pro naše diskusi. Ještě jsem se nezmínila o jednom bodu a tam pravděpodobně eh, mnozí čekají, že se toho ujmu jako prvního, ale pro mě je vždy zásadní obsah eh, důležitější než eh, celá organizace toho, jak to bude probíhat. A já se ptám, zůstali bychom u doporučení pro členské státy, anebo přáli bychom si spíše jiný právní nástroj? Pokud si správně vzpomínám, na poslední diskusi u nás ve výboru velká většina, nebyla to jednomyslnost, ale veliká většina mezi stínovými zpravodaji mluvila o tom, že by přece nebylo lepší udělat z toho směrnici. Nemělo by to být jenom nějaké doporučení, kde si může nějaký členský stát k tomu připojit nebo ne. Víme, jak to dopadá s těmi doporučeními. Když už i směrnici členské státy nedokážou vždy správně eh, transponovat a provést, co teprve doporučení. A tady se musíme postarat o to, aby univerzální služba, pro mě je to ta jedna ze základních tedy eh, služeb obecného zájmu, že to by mělo mít závaznou povahu pro členské státy. Čili by to měla být směrnice. I to tedy je téma, se kterým se pak musíme vyrovnat. Já jsem byla opravdu zklamaná, protože Evropská komise v roce 2009 už oznámila, že chce přijít s právním nástrojem. A já nepovažuji doporučení za právní nástroj. To je tedy to velice, velice změkčené právo. To samozřejmě něco takového u těch účtů nemůže být. A pokud jsem já včera správně pochopila pana Barnie, tak i on je toho názoru, že by z toho mělo vzniknout něco konkrétnějšího. Možná on dosud to nedokázal prosadit eh, v koleji, eh, na koleji, ale my bychom mu rádi v tom byli nápomocní. Takže to je něco důležitého, co si musíme vyjasnit, o čem musíme jednat, protože samozřejmě i to bude mít pak vliv na tu obsahovou stránku. Zatím tedy já tomu pořád říkám doporučení Evropské komisi, ale doporučení a e, směrnice, to jsou dvě rozdílné věci a samozřejmě pak na to budeme muset jít jinak. A proto, co já navrhuji, jak bychom měli postupovat dál? Já samozřejmě budu dále bojovat spolu s Malcolmem o to, aby to byla naše zpráva. Rovněž souhlasím s tím, když tedy budou s tím souhlasit i stínoví zpravodajové, abychom Ekonu v rámci článku 50 nabídli eh, posílenou spolupráci. Protože tady je pár bodů v té zprávě, kde opravdu jde o vyřizování bankovních eh, služeb nebo obchodu, kde oni sehrávají určitou úlohu a tam můžeme toto ekonu nabídnout. Ale my bychom byli tím vůčím výborem. A pak bych navrhla, abychom zorganizovali k tomuto tématu i slyšení, abychom ty postižené, nebo spíše ty, jichž se to týká, ale zároveň i odborníky, vyzvali, aby se k tomu vyjádřili a abychom mohli zohlednit jejich názory. Koordinátoři už rovněž s tím souhlasili s tím tedy principem. Já právě se snažím vypracovat návrh, jak by to slyšení mělo vypadat a to pak eh, rozešlo všem stínovým zpravodajem, aby to mohli sami ověřit. Mně připadá, že je důležité, abychom opravdu na to šli společně, abychom tady nevytvářeli nějaké umělé mezi sebou eh, nesouhlasy eh, nebo překážky nebo tak, kdyby bychom si pak měli vyčítat, že někdo tam něco nezohlednil. Takže já chci spolupracovat. A pak navrhnu, abychom, abych já na základě toho slyšení vypracovala ten první návrh té zprávy a pak už to musí být na poměrně rané etapě, pokud tedy budeme tím lead committee, se shodli. Zda budeme tedy žádat o to, aby to byla směrnice, anebo zda zůstaneme u doporučení, abych to podle toho pak mohla strukturovat. Já vím, že se o tom zatím ještě nedá tady u nás hlasovat, ale prosím stínové zpravodaje, prohovořte si to ve vlastní politické skupině, abychom věděli, kterým směrem se vlastně ubíráme při té práci, protože ono je to důležité proto, abych to pak vypadalo koherentní, aby to bylo rozumné, abychom věděli, ze jakého základu tedy vycházíme, podle toho, jaký tomu dáme tvar. Takže to je prozba na stínové zpravodaje. A pak budeme pracovat jako obvykle s tím, že by se to mělo dostat na plénum v červnu, abychom si opravdu dali dost času na to, ponořit se do všech otázek, které považujeme za zásadní, mít teda rozumný, přiměřený časový plán, uzavřít kompromisy tam, kde to bude nutné a, jak jsem zjistila, ono to zapadne vlastně velice dobře do toho pracovního programu Evropské komise. Ten nám byl právě představen včera a zdá se, že to opravdu bude výborně načasováno, protože pan komisař Barně rovněž chce v červenci pokročit o dál. Takže kdybychom to odhlasovali v červnu, tak bychom tím, jakoby byli tím přispěvatelem pro pana komisaře Barniera eh, toho, s čím se přijde Evropská komise a tím bychom vlastně eh, vyslali jasný signál Evropské komisi jak my si představujeme, že by se k tomu eh, mělo přistupovat. Což pak by znamenalo, že bychom dokázali po stránce legislativní iniciativy dokázat, jak jsme schopni se k tomu postavit, tak by to mělo být i připuštěno konferencí předsedů povoleno. No a uvidíme, jak se to vyvine. Takže to je e, v takových hrubých rysech a na úvod k této otázce i o dalším postupu, tak já si, jak já si to představuji na nejbližších pár týdnů a měsíců. Děkuji. Uh, well, thank you very much indeed. Já vám velmi děkuji za tento úvod. A teď eh, provedeme diskuzi, ale ještě předtím bych rád tady srdečně uvítal skupinu Dam z Castle, z Kasselu tady, jsou to členky strany paní Weilerové, tak jsem rád, že jste přišli sem mezi nás. Je to veliká místnost, ale přesto na vás dobře vidím. Já bych si tedy k tomu rovněž dovedl něco říct. I já vás vítám. Ono je to téměř na objednávku. Jako zástupkyně právě so, mm, místo předsedkyně Svazu sociálně demokratických žen jsem i já velice ráda, že tady máme naše ženy jako představitelky. Uh, right, now let's then have um, um, a round of... Takže teď si vyslechneme komentáře k vašim velmi širokým eh, návrhům a nápadům. A začneme panem Majerem. Pozicno. Děkuji, pane předsedo. Evelína už si vzala tedy tuto věc do svých rukou, velice intenzivně se uh, do toho dala. Máme rovněž právě tu základnu. Ono to bylo těž, těžké sehnat. sově to nevycházelo, ale už něco máme v rukou. Máme ale opravdu nejdříve eh, ten problém té příslušnosti těch výrob, výborů. A já musím souhlasit s tebou. Ono se nejedná o problém bank, protože samozřejmě tom případě by se to opravdu týkalo ekono. Ale banky s tím problém nemají. Ani oni z toho žádný problém, problém nedělají. Spíš my je musíme nutit z pohledu nároku a práva toho spotřebitele. My můžeme zavést, eh, eh, nebo spíš uvést ty čtyři svobody. Svoboda pohybu osob. To vlastně nezafunguje, pokud si nejsem schopna něco eh, pronajmout. Eh, svoboda eh, pohybu zboží. Nemůžu přece si neustále vozit v kapse hotovost, abych si něco zaplatil. Svoboda služeb. Většina ehm, zaměstnavatelů chce, aby eh, mohla poskytovat peníze, platby na účty lidem. Svoboda pohybu kapitálu. Pokud máme větší svobodu pohybu kapitálu, tak musíme připustit, že ten kapitál teče přeshraničně. Pokud pak nemám účty v těch zemích, tak se to nedá. Takže tady nejde o nic jiného, než uh, uvedení do praxe těch čtyř základních svobod při fungování společného trhu. Takže tady plně s Evelínou souhlasím. Rovněž souhlasím i s tím, že nebude dostatečné z toho udělat pouze doporučení, protože doporučení s těmi definicemi, tedy základní účet, co to je, co by tam mělo být minimálně dáno k dispozici. Samozřejmě jde o minimální eh, požadavky. Každá země, pokud chce, tak může nabídnout víc, ale ne míň. Takže to by měla být ta myšlenka, která by nás měla inspirovat. Celoevropsky upravovat pouze to, co je třeba a nic více. Ostatní je záležitostí subsidiarity členských států. A stejně tak by to mělo být i tady. Jasná, ale jednoduchá definice toho, co může si nárokovat spotřebitel, aby mohl požívat všech svobod eh, společného trhu ani více, ani méně. A důsledek, že vlastně se to týká bank, že banky tam musí v té věci něco udělat, čili že částečně se to týká i ekonu, to se dá vyřešit intenzivní spolupráci s naším výborem. Ale banky nejsou těžištěm té zprávy nebo toho dokumentu. Těžištěm jsou práva spotřebitelů. Takže v tom smyslu tedy naše politická skupina souhlasí a pokud Evelino tedy budeš dále za to bojovat, za to se zasazovat, tak i já v naší politické skupině rovněž to zkusím nějak předjednat, abychom neměli nějaké velké hádky s ekonem, aby se tam dalo dospět nějakému kompromisu. Jinak obsahově nemůžu k tomu nic říct, to se určitě k tomu ještě dostaneme. Good. Dobře, já vám děkuji. A teď pan Kreutzmann a pak pan Schmidt mám pár připomínek. Základní platební účet by měl být přístupný všem evropským občanům, kteří si to přejí. Není možné, aby tolik lidí nemělo základní platební účet, protože to je vylučuje z vnitřního trhu. Znamená to překážku pro základní sociálně hospodářské aktivity, dokonce i přístupu k bydlení. Pokud evropské banky nechtějí tady přejmout zodpovědnost, pak je třeba vytvořit regulační uh, rámec. Já bych bývala radši, kdyby to nutné nebylo, ale musím přidat, že jsem pro tuto směrnici, protože když se podíváte na studie, na studie o základním bankovním sektoru je docela zajímavé, že třeba v Lucembursku není problém, že by účet neměli chudí lidé, ale třeba lidé, kteří eh, nemluví místním jazykem. A také v zemích, jako je třeba Francie nebo Itálie, tam eh, jsou zase odlišné důvody, které vedou k potížím eh, si otevřít běžný platební účet. Já jsem mluvil s Olem Schmidtem, který je zpravodajem. on říkal, že není pro regulační rámec. Já bych raději, aby nebyl nutný regulační rámec, ale bohužel je, samozřejmě to neznamená, že si každý bude muset povinně otevřít běžný účet. Ani to neznamená, že banky budou nuceny k tomu rozdávat kreditní karty nebo nějaké další výhody. Jde skutečně jen o základní platební běžný účet, protože problém banky, že nemají dost eh, lidí, kteří by jim svěřili své peníze, takže by měli vítat nové klienty, i ty ekonomicky třeba nežádoucí. Možná, že evropské banky by měly vyslat tento politický signál. A když se podíváte na tu studii, opravdu to není problém těch lidí, kteří nemají moc peněz. Ale jak jsem říkal, je to problém pro vnitřní trh takže já souhlasím téměř se vším, co říkala Evelyn. A těšíme se na další postup. Děkuji. Uh, so next I think is Mrs. A teď myslím uh, paní Turenen. Děkuji. Já myslím, že tohle je velmi jednoduché téma, které můžeme podpořit, uh, což je dobré, protože tím vydá parlament jasný signál to, co jsem si tady vyslechla, se mi zdá velmi povzbudivé. A myslím, že když se podíváme na fakta, tak dva z desíti Evropanů nemají přístup k běžnému účtu. To je příliš. A vidíme, že jen šest členských států má eh, ukotveno ve své legislativě právo pro občany mít běžný platební účet a je rozhodně nutné s tímto něco udělat. Pro nás zelené je to otázka takové širší finanční inkluze do společnosti, protože v současné době, když nemáte běžný platební účet, tak jste vyloučeni z mnoha, vyloučeni z mnoha oblastí naší společnosti. A opravdu to není otázka nějakých kreditních karet, je to opravdu jen otázka běžného platebního účtu. To je podle mě základní právo. Takže my podporujeme váš přístup a je docela zajímavé se podívat na to, jestli k něčemu povede doporučení komise z tohoto léta, protože tam se říká, že členské státy do roku s tím musí něco udělat, to znamená do léta 2012, takže si myslím, že to můžeme sledovat i během vývoje této zprávy, podívat se na to, jestli se něco děje, jestli se v tom něco dělá a pokud ne, tak bychom to tam měli říct a abych odpověděla paní Gebartové ano, myslím, že čím závaznější to bude, tím lépe, protože v současné době ta situace opravdu není dobrá, takže podle mě směrnice by se tady hodila. A to je, myslím, zatím všechno a budu se těšit na další práci. Děkuji. Maj, můj kolega pan Fox bude stínovým zpravodajem, bohužel tady nemůže být, ale já mám jeho zápisky které vám tady sdělím. Tak nejdříve základní požadavek, že totiž je nutné zlepšit situaci pro spotřebitele a pro naše občany, to je úplně jasné. Myslím, že paní Gebhartová tady zmiňuje spoustu velmi důležitých otázek. Bude důležité rozlišovat mezi dvěma věcmi. Jednak eh, obecné podmínky pro otevření bankovního účtu. Víme eh, že z těch 20 hlavních stížností občanů, Vyplývá z nich, že lidé třeba jsou jasně solventní, v jiné zemi si mohou otevřít platební účet a v určité zemi ne. Mají s tím velké potíže kvůli pobytu. Například je to případ studentů, mluvila o tom paní Gebhartová, to je zjevný problém. Takže si musíme dát pozor, abychom do zprávy zapracovali právě to, co vyplývá z těch 20 hlavně stížností, jak to říkala paní Gebartová, protože její zpráva je svým způsobem reakcí na tyto stížnosti. A za druhé, Myslím si, že budeme ještě tuhle věc studovat detailněji. Hodně se toho už v některých zemích děje. Někde i mají v tomto legislativu. Takže to se musíme uvědomit, protože evropská legislativa by mohla eh, zkomplikovat situaci v těch zemích, kde už nějaká legislativa je. Pan Fox říkal, protože on provedl ten průzkum, že ve Velké Británii, kde neexistuje v této věci žádná legislativa, máme 16 různých základních běžných účtů. 16 různých druhů tedy a když jsme viděli hodnocení dopadu komise, a komise vysvětlovala, proč by v této fázi nebylo vhodné vytvářet nějakou legislativu. A myslíme, že říkali, že eh, bychom dosáhli lepších výsledků, kdybychom zavedli nějaký dobrovolný kodex pro banky, doporučené praktiky, spíš než eh, vydávat legislativu, protože to bude trvat dlouho. Možná, že bychom tady toto doporučení neměli ignorovat, pokud chceme situaci nějak rychle změnit. Takže možná, že kompromisem by mohlo být, že budeme jednat rychle právě těmito doporučeními pro banky. No a pokud to nepovede k žádaným výsledkům, tak eh, budeme postupovat legislativní cestou. A to bude možná pro spotřebitele nakonec lepší, ale v této fázi z mého hlediska bych toto ponechal otevřené jestli legislativa nebo něco jiného. A myslím, že je důležité eh, se zamyslet nad eh, možnými alternativami a jejich dopadem. Což samozřejmě neznamená, že bychom se neměli pokusit vytvořit nějaký náčrt legislativního návrhu, jakožto takový plán B. A možná, že by bylo zajímavé, co nám k tomu řekne komise. Omlouvám se, že jsem tady ne představil našeho přítele pana Filipa Peleho, který tady byl už několikrát, já mu dám později slovo. Takže to je příspěvek mojí skupiny ECR. A teď tady mám paní Skaldemoze, pana Rošfora a paní Vanju. A pan Dion ještě, vy jste stínový zpravodaj. Aha, tak dám slovo nejdřív vám a potom uh, už mluv, budou mluvit tedy ti ostatní. Eh, chce se ještě někdo další přihlásit? Takže pan Dion. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem byl členem výboru IMKA a v době, kdy IMKO vlastně vzniklo a chtěl bych pod, podpořit vaše úsilí, aby tento výbor byl kompetentní v těchto věcech, protože to je takový obecný trend v tomto parlamentu, se kterým se setkáváme, když jde například o banky. My najednou vidíme, že Econ eh, je kompetentní za aerolinie, eh, když jde o eh, když jde o, o, o, když jde o, doprav, eh, o dopravu, tak je to transport, eh, trans, eh, když je to, je to envy, když jde o potraviny a tak dále, ale tohle to je pořád věc, která jsou to věci, které se týkají našeho výboru, toto je velmi důležité pro náš výbor a proto vás podporuji, abyste takto argumentovali, protože ty argumenty jsou správné. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za pracovní dokument, který je je velmi vyrovnaný. Na jedné straně jasně říká, jaký problém je a pár lidí už ke mně přišlo do kanceláře a říkali mi, že nechtějí mít bankovní účet, že mají raději hotovost, že chtějí platit v hotovosti. Takže to tedy tak je. Já jsem říkal, že toto v tom Eh, dokumentů také se odráží, že i tato kategorie je tam. I chtěl bych poděkovat taky sekretariátu za studii, která ujasnila, že to je opravdu závažné téma a musím říci na základě faktů, že souhlasím eh, s tím, že eh, jak reagujeme na doporučení, ale později, příští rok po analýzách možná budeme potřebovat legislativní analýzu, protože tady jde o sociální eh, vyloučení a o mobilitu. Ta mobilita studentů, například pracovní mobilita, je významné právo. Takže oceňuji práci zpravodajky a dále rád se účastním této práce. Děkuji vám. A nyní eh, další paní Šalmos. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji paní Gepard. Gepard. Eh, já jsem si vyslechla s velkým zájmem vaše návrhy a mám k tomu dvě připomínky. Za prvé, na rozdíl od toho předchozího tématu si myslím, že tady dává smysl provést nějaký legislativní návrh. Já myslím, že nejvhodnější byla směrnice, protože tak bychom mohli stanovit minimální pravidla a členské státy by si tam o tom mohly přidat nějaká pravidla dodatečná. Já si myslím, že je třeba se ujistit, že všichni občané Evropské unie mají skutečně přístup k běžnému platebnímu účtu. A za druhé, myslím si, že je nutné k tomuto uspořádat skutečně diskuzi k jádru věci. Co to znamená mít skutečný přístup k běžnému účtu v bance? Jedna věc jsou náklady na tento účet, o tom můžeme ještě mluvit. A navíc vy víte, alespoň v Dánsku tedy, že je stále více bank, které umožňují vybírat peníze z různých míst a k tomu potřebujete kreditní kartu, protože když jdete vybrat peníze přímo do banky, tak často eh, musíte zaplatit za to, že tam své peníze vyberete. A proto je třeba k tomu uspořádat skutečnou debatu o těch eh, praktických otázkách celé věci a tam samozřejmě bude spadat i to, jaká jsou práva bank. Já myslím, že v určité chvíli bude třeba o těchto aspektech jednat. Co to přesně znamená přístup eh, k bankovnímu účtu a jak eh, toto umožnit všem občanům? Děkuji. Thank you. Uh, Mr. Rushmore. Děkuji, pan Rošfor. Děkuji, pane předsedo. Já bych podpořil to, co říkala Evelyn, konkrétně eh, k pravomocím výborů. Já eh, bych, já často říkám, když mluvím s lidmi o Evropském parlamentu, tak říkám, podívejte se, výbor Ekon dělá makroekonomiku a IMCO dělá v podstatě mikroekonomiku. To možná kterým lidem přibližuje jejich hodiny ekonomiky. Já jsem učíval ekonomiku a myslím si, že my tady skutečně provádíme mikroekonomiku. Jde o to, co kdo dělá a na co má právo. A proto bychom tohle měli probírat tady na IMKU, samozřejmě. Já netrvám stejně jako ostatní na tom, že potřebujeme nutně směrnici. Já si myslím, že jestli to přeje i komisář, i komisář ale komisář potřebuje pro toto získat podporu v kolegiu. A musíme to vnímat tedy i takto. No a potom eh, k těm praktickým otázkám a ještě k tomu, co říkala Evelyn. Věc, která podle mě schází jak v textu Evelyn, tak v textu komise, Nejde tam jen o problém s přístupem k bydlení potom, ale i problém s přístupem eh, ke zaměstnání, protože v Evropské unii máme bohužel stále více lidí, kteří nemají stále bydliště, trvalé bydliště. No a tyto osoby samozřejmě Eh, mají problém s tím otevřít si běžný účet ve své zemi, když tam nemají trvalé bydliště. No, abyste dostali práci v nějaké pracovní agentuře, eh, potřebujete často mít nějaký běžný účet a tím pádem oni nemohou ani najít práci kvůli tomu. A proto je důležité, eh, aby tyto osoby měly možnost mít nějaké bydliště, které eh, by eh, mohly stanovit eh, u nějaké třetí strany, které by jak si na sebe vzala nějaká třetí strana, nevím jestli radnice nebo nějaké asociace. Ty problémy, které teď máme s bankami, konec konců také souvisí s ekonomickou krizí, protože v současné době i banky propouští, mají problémy s rentabilitou své práce. Takže já si myslím, že i tohle ehm, by mohli vnímat potom jako nějaký tlak z naší strany. Proto je třeba na tom hodně pracovat, žádat banky energicky, aby na tom sami zapracovali. Já bych se v této věci eh, více blížil tomu textu komise, že totiž bychom se měli podívat na nějaké alternativní metody toho kolektivního odvolání, protože často samotný občan eh, prostě nemůže sám jednat s nějakou velkou institucí. A potom poslední věc, samozřejmě ta otázka bydlení. A tady mluvím za osobu, která třeba nevyskytuje ve svém domáckém členském státě, ale v nějakém státě jiném, třeba nějaký mladý student nebo pracovník. No a jak eh, tedy umožnit tomuto člověku víc začarovaného kruhu, kdy nemůže sehnat ani bydlení, ani účet v bance. No je třeba v tom textu říci, že právo na platební účet, musí dostat všechny osoby, které mají pobyt v daném státě. Je třeba, aby někdo začal, pokud ta osoba přijede do dané země a jasně eh, prokáže, že má důležitý důvod, proč být v této zemi, tak musí dostat právo na otevření účtu. A e, dal bych tam tedy nejen osoba, která má pobyt v dané zemi, ale která se snaží v této zemi pobyt získat, která už eh, jaksi nastoupila tu proceduru, kde žádá o pobyt. To je důležité. A potom eh, bych to uzavřel aspektem čistě ekonomickým. Chceme-li zvýšit dynamiku vnitřního trhu, je tato otázka naprosto zásadní je to velmi důležité ve chvíli, kdy se snažíme eh, zvýšit růst eh, na našem vnitřním trhu pro všechny členské státy. Děkuji. Oui, euh, je serai très brève. Ano, já budu mluvit velmi stručně, protože už tady spousta věcí bylo řečeno. Chtěla bych poděkovat eh, Evelyn za její práci a říci, že já osobně s tím také souhlasím. Myslím, že tady máme široký konsensus. Je třeba se tím zabývat. Měli bychom mít nějakou evropskou legislaci, legislativu v této věci. Zdá se mi to naprosto přirozené, že občané by měli mít právo přístupu k základním bankovním službám. Neměl by tím nikdo být stigmatizován. A jak říkal velmi správně eh, pan Rošfor a také pan Kreutzmann, je to důležité i pro vnitřní trh, abychom zajistili skutečnou kompetitivní mobilitu Máme tady stáže Erasmus, tam často studenti eh, žádají o pobyt a já si myslím, že když tedy nějaký student eh, jede do jiné země na Erasma, musí mít právo si v té zemi otevřít účet. Podle mě je to naprosto jasné právo. A potom mm, by nám to také mohlo umožnit v této legislativě také nějak správně ukotvit právo na to být eh, informován o tom, kolik bude vedení účtu stát. Protože eh, často v jedné a té samé zemi existuje mnoho různých bank a pro spousta lidí je to úplná džungle. Spotřebitelé vůbec nechápou, nevědí, co budou muset kde platit. Ve Francii například eh, se trošku zlepšila ta transparentnost ve vedení účtu, teď, ale přesto uh, Během roku některé banky zavedou poplatky, které původně vůbec neexistovaly. Takže já si myslím, že jsme ukázali v té ekonomické krizi, některé státy tedy ukázaly, že jsou solidární se svými bankami a proto si myslím, že banky by měly recipročně nám ukázat a ukázat občanům, že respektují jejich práva, alespoň právo se informovat a vědět jasně, kolik bude stát vedení jejich účtu. A já myslím, že toho nám umožní jen legislativa. Thank you. And uh, now, Mr. Eh, děkuji. Pan eh, Majer se chce vyjádřit ještě k něčemu, co už bylo řečeno, a pan, paní Krojcman. Ano, pane předsedo, já bych vlastně zkusil navázat na to, co jsi řekl ty. Malcolme. Opravdu, otázka spočívá v tom, měli bychom hned žádat o směrnici, anebo přece jen měli bychom se spolehnout na dobrovolnou, eh, dobrovolný přístup k té věci a řešení ze strany ať už členský stát nebo bank. Ono je to obtížné téma. Samozřejmě, že by bylo ideální, kdyby s námi banky spolupracovaly dobrovolně. Na druhé straně nemusíme hovořit o všech bankách. Ono by bylo přehnané, kdybychom řekli, že legislativním návrhem um, nějakým způsobem zavazujeme všechny banky k tomu, že musí poskytnout základní účet. To by bylo přehnané. Jsou přece velké banky, které vlastně mají pouze podnikatelské účty. Možná mají nějaké malé pobočky nebo tak, ale nevím, zda se jich to má týkat. Ono je to otázka toho, jak si to prosadí ten, který členský stát to provedení, tu transpozici, když řekne členský stát, my například máme takzvané spořitelny, jež jsou navázany na danou spolkovou zemi a ty to nabízejí. To je ta kategorie těch bank pro ty malé zákazníky a pak nemusíme už zavazovat ostatní banky, aby rovněž tyto služby namízely. Takže chceme se vyhnout tomu, aby ta povinnost zpřístupnit základní účet eh, se týkala všech bank není důvod eh, zavádět takový monopol. Ono ten celý eh, svět bankovní není, tedy já jsem se přeřekl, příliš velkorysý, ne, příliš mám na mysli rozmanitý, v každé zemi to vypadá trochu jinak, takže přenechme subsidiárně detaily členským státům k vyřešení, které banky. Spíš naformulujeme úplně minimální rysy toho konta. A já mám pochybnosti, zda tam například by měla být karta. E, to by nemělo být nutné. Nutné musí být to, abychom, bych e, si byli, abychom byli schopni převádět peníze například z jiné země, ať už na vlastní nebo na cizí konto, aby tam byla platební schopnost, tedy převodem a aby konto mohlo přijímat například eh, převody od mého zaměstnavatele. Tedy to by bylo to minimum. Víc není nutné. Děkuji. Eh, takže další kolega. Já souhlasím plně s kolegou. Jen takovou epizodu vám uvedu. Proč je důležité mít konto? Eh, byl u mě IBE, to totiž je duševní eh, vlastnictví. A tam je karta PayPal. A pokud tam nedostanete to, co jste si objednal, tak vám přijde dobropis a to pak eh, automaticky je převedeno na vaše konto. Ale pokud nemáte va- bankovní účet, tak se to vůbec nedá provést, protože eBay důvěřuje zákazníkům, ale zároveň úplně tím, že nemají všichni eh, bankovní účet, jsou vysloveně vyloučeni z toho elektronického obchodu. A proto souhlasím s kolegy, že musíme v té věci něco udělat, ale subsidiárně. Prostě potřebujeme takové základní minimum takového společného jmenovatele, jak se to může dát, aby právě nastavit aby ty priority byly správné, čili mít možnost například převést jednoho účtu na druhý nějaké peníze, něco si koupit na internetu. Ono se to dá vyřešit elektronicky. Můžeme například říci, můžeme si eh, vyzvedávat peníze. Například i poživatelé sociálních dávek nemají tu možnost a diskriminuje se je tím pádem u sociálních služeb protože některé sociální eh, dávky jsou vyplatitelné pouze na účet, takže s tím se rozhodně něco dělat musí. Paní Weiler. té cílové představě tam máme, tam jsme zajedno, ale zda budou banky natolik rozumné, aby pochopili, co je opravdu nutné pro fungování společného trhu, to bych si dovolila o tom trošku přece jen pochybovat. Když se seznámíme, seznámíme s tou analýzou komise, anebo vlastně i parlamentu, z toho, co jsme provedli i v parlamentu, a zjistíme, že 12 členských států už má i zákonné, e, zákonný rámec, ať už kodex chování a tak, a další zbytek států nemá třeba vůbec nic a ty už jsou některé z nich eh, členy EU celá léta. Takže to pro mě není signál, že eh, to všichni dobrovolně tedy uznají tu nutnost. A myslím si, že opravdu bychom měli tlačit na to, že se něco musí stát. Tedy máme 15 eh, členských států a pokud se u nich v ročním dvouletém horizontu něco odehraje, no, Nevím, zda můžeme od nich čekat tu moudrost. Tedy já se obracím, pane Majere, pane Krojcmane, neměli bychom, i Malcolme, i vy jste to naznačil, že bychom neměli říkat, dělejme to a nemusíme dělat to tež. Vyčkejme trochu na výsledek toho slyšení. Tam přizveme i zástupce bank, kteří nám vysvětlí, proč s tím celé tři poslední roky nic nedělali, kde můžeme rovněž navázat dialog s radou, s členskými státy, jak si to představují oni. Já si nedokážu představit, že by těch 15 členských států, které zatím v podstatě tam mají právní vakuum, že eh, oni sami od sebe najednou prozří a řeknou, ano, s tím musíme něco udělat. Já si myslím, že pokud nezavedeme tu rámcovou um, směrnici, um, tak eh, se tam nebude nic dít. Musí to být víc než pouze taková dobrá vůle, co od nich budeme čekat. Dobrá, takže tady si myslím, že to byla velice živá diskuse, takže vychlechněme si ještě komisi a pak ještě paní Gephardt nakonec, ano? Ještě z mé strany takový konečný argument. Já už jsem o tom hovořil minule. Nezapomínejme na technologický vývoj. Mnohé se právě pohybuje ve směru elektronických kont, elektronických platebních účtů a mnohé vlastně ty rozvojové země to mají tak, že první přístup k platebnímu účtu už probíhá mobilním telefonem, protože ten čip v tom mobilním telefonu může být zároveň využíván jako zdroj elektronického úvěru peněžního a banka je jakoby tím ručitelem. Takže součást eh, té naší práce eh, v oblasti obecného přístupu ke komunikačním prostředkům je, že říkáme, že lidé by měli mít právo na pevnou linku v domě a pak účet, který využíváte jako běžný účet, vám otevírá cestu k obecnému, obecné schopnosti komunikovat. A tím, že máme mobilní telefon tak eh, obecně přístupný, často i mládež už má eh, mobil a že by se z toho stala první podoba nějakého vlastního řízení peněžních zdrojů, tak to není nerozumné. Takže možná bychom tady neměli být zbytečně preskriptivní, protože za dalších pět let ta technologie se může změnit natolik, že už můžeme být mimo. Ale samozřejmě to navazuje i na naši práci v obecně prospěšných službách, a souhlasím s panem Rošfor, že náš výbor konkrétně se má zabývat vším, co se zabývá, co má co dočinění e, s hospodářskými zájmy spotřebitelů. A to je fundamentální věc, protože obecný přístup ke službám to je něco, co se týká spotřebitelů a bankovní účet umožňuje přístup k dalším službám spotřebitelům, ať už veřejným nebo soukromým. Pane Palej, my už jsme vás sem zvali minule. Tehdy jste prezentoval dopadovou studii. A teď by nás zajímalo, zda máte pocit, že jsme něčím konkrétním přispěli v té diskuse, případně nás seznamte s pozicí komise se stanoviskem ve srovnání s těmi předchozími návrhy. Děkuji, pane předsedo. Já budu mít víceméně obecné připomínky v této fázi. Ze všeho nejdříve bych chtěl říct, že komise má skutečnou radost z iniciativy Evropského parlamentu. Je to velmi citlivá a důležitá složka pro spoustu evropských občanů a také pro dobré fungování vnitřního trhu. A já musím říci, že studie, které provedla eh, vaše eh, studijní sekce, je velmi zajímavá protože to je otázka, ve které často nemáme objektivní informace. Ty informace, které máme, jsou často velmi subjektivní, takže už to nám velmi pomáhá. Co se týká eh, teď toho časového harmonogramu, který navrhuje paní Gebhardt, eh, červen 2012, to nám vyhovuje, protože budeme mít už eh, spoustu informací od členských států, Eh, které eh, se budou moci snažit využít těch doporučení, které vydala Evropská komise minulé léto, co se týká toho běžného základního platebního účtu. Takže já vám velmi děkuji, eh, že v případě, že tato debata nebude mít žádné výsledky, navrhnete další možná řešení, kterých by se komise mohla chopit a že na tom potom budeme moci společně zase pracovat. A děkujeme předem eh, paní zpravodajce Gebhartové, stínovým zpravodajům a vám všem za vaši práci a také za komentáře, které jsme měli možnost si dnes vyslechnout. Samozřejmě, že se těšíme na spolupráci s vámi. Děkuji, pane předsedo. Well, thank you very much, uh, Mr. Pere, uh, for joining us again. Eh, děkuji vám, pane Pere, za to, že jste k nám přišel a těšíme se na další spolupráci s vámi a těšíme se i na to, jak se bude vyvíjet vaše vlastní studie a dávám slovo paní Gebhardt na zakončení. Děkuji. Já bych ještě jednou zopakovala, že důležité je, abychom se postarali o to, aby každý občan měl právo přístupu k základnímu platebnímu účtu. O to nám jde. Nejde nám o to banky jakýmkoliv způsobem zavazovat k tomu. Ale postarat se o to, aby kdokoliv si to přeje, že samozřejmě jsou i tací, kteří si žádný účet nepřejí a i na to mají právo se takto rozhodnout. Ale pokud si to tedy přejí, tak by každý měl mít možnost si někde založit základní účet. Uslyšeli jsme tady mnoho důvodů, zejména v případě evropských eh, občanů rozhodně tady sama vezmu to, co bylo řečeno u těch eh, potenciálních zaměstnavatelích, že tady musí existovat ta možnost. Já jsem sama už předesla, že nevycházím z toho, že by se to mělo týkat každé banky, že si rozhodně může členský stát určit sám, jak to pak naorganizuje ale tam, kde chce být, chci mít ten závazek, je, že ten členský stát to určitě nějakým způsobem bude řešit. A pokud jim nabídneme pouze doporučení, tak bohužel vycházím z té smutné skutečnosti, že oni se toho nezhostí. Takové už máme zkušenosti z minula a nemůžeme předtím zavírat oči, že to takto zatím dopadalo, že to byly dokonce i směrnice, které oni netransponovali včas. A co teprve nějaké doporučení, to si všichni můžeme představit. No a stejně jako už řekla Barbara Weiler v minulosti, máme stále ještě 15 členských států, kde žádná práva um, neexistují. Například i v Německu, a to je veliká země. A teď, když se podíváme na ty počty těch občanů, kteří narážejí na problémy v tom otevřít vůbec jakýkoliv účet, 15 v průměru, 15% je to našich unijních občanů. To je šílená proporce. Mnohem více, než jsem si původně představovala. A když se podívám i na Německo, tak je tam 7% občanů ve věku starším 18 let. Takže to je jenom ta část těch občanů. To přece nemůžeme dobře zdůvodnit, že by to takto mohlo zůstat tady v tom musíme být aktivnější. Tak to, to prostě nejde. Eh, v Rumunsku je to 39% a v Kypru 26% občanů nemá možnost si jednoduše otevřít eh, tedy účet. Tady se musíme o to opravdu postarat, aby každý člověk měl právo přístupu. Nizozemsko je nejlepší, tam to obnáší pouhá 3% ale samozřejmě Nizozemsko je známo, je proslulé tím, že je občanům velice přátelsky nakloněno a i zde se to projevilo. Máme celou řadu bodů, které pak budou takovými diskusními e, těžišti a určitě to bude i kontroverzní v těch podrobnostech. E, z toho já i vycházím, že si zatím e, nejsme jednotní. Ale ještě jednou zopakuji, myslím, že už Barbara nebo Kristol se o tom zmínili. Nevycházejme z toho, co nechceme, kolegové. Soustředíme se na to, čeho chceme dosáhnout a pak se zamyslíme nad tím, jakými prostředky a jakým způsobem na to půjdeme a co se nám podaří, co je reálné, proveditelné a jakým způsobem pak optimálně to můžeme požadovat. A pokud budeme vycházet z takového základu, tak určitě bude jednodušší se pak shodnout i na textu. Zároveň zjišťuji, že u těch politických skupin až na jednu všechny eh, v trakce řekli, že se přimlouvají za směrnici a proto já budu postupovat právě takto. Na tomto tedy základě. A Malcolme, ten argument pana Foxe, že totiž by to znamenalo zdržení, kdybychom z toho neudělali doporučení, kdybychom tedy se drželi směrnice. Ono je to právě naopak. My nechceme doporučení a pak někdy nějakou směrnici. My už teď se chceme bavit o směrnici, protože když leží Evropské komisi předloha směrnice, tak by to trvalo stejně, jako když začneme už nyní. Problémy prostě nezmizí, takže já bohužel tento argument neberu. Možná existují i jiné důvody, ale tento argument nějak mě nepřesvědčil. Není politicky tedy koherentní. Takže bohužel pod tím se podepsat nemohu. Tady je jasný názorový rozdíl. Ono je to naopak rychlejší, když se do té práce na tou směrnici dáme už nyní, než bychom vyčkali půl roku nebo devět měsíců. Takže eh, dejme se do práce, začneme to připravovat a samozřejmě to, co připravíme teď, tak to dáme, tak to můžeme pak eh, vše patřičně zapsat a předepsat. A nyní eh, platební prostředky prostřednictvím mobilu. To jsou fantastické věci, to je jasné. Ale přesto potřebujeme ten bankovní účet. A to je pak jedno, zda to půjde mobilem nebo na papíře. Potřebujete ten bankovní účet mít otevřený. A ty novinky, které bude přicházet na trh. Ty, Malcolme, ty jsi inženýr a já vím, jak ty si tedy se máš zaostřeno na ty technologické novinky. Ale to vše bude možné až poté, co si ten účet otevře. A proč bychom měli odepírat 15% evropských občanů eh, tuto možnost, aby těch novinek mohli využívat, pokud tedy samozřejmě to chtějí pokud to chtějí využívat. Takže ten svět 21. století přichází s fantastickými novými možnostmi nakládat penězi a o to nám i jde. Takže abych to zhrnula. Takže Jde o právo našich občanů na určitou službu, což já považuji za službu obecného zájmu, tu základní službu, a že by se to i takto mělo nadefinovat. U těch tzv. univerzálních služeb jde o to, že každý musí mít tu možnost. Možnost. Ne, že by tam byla nutnost. Pokud ten člověk tedy chce, tak by měl mít možnost toho přístupu. A já souhlasím s tím, že bychom měli hovořit o minimální harmonizaci, tak, jak ji známe. A pak to pak v tom provedení nechává obrovský prostor členských států, protože ty bankovní systémy jsou v každém členském státě. Jiná, jiné právní úpravy jiné a i návyky občanů se liší. Když vidím například ve Francii, stále ještě se operuje šeky to už v Německu v podstatě není ani známe platit šekem. No dobrá, ale když se to ve Francii dělá, tak proč ne? To už pak je otázka toho členského státu, zda to rozhodne, zda tedy zaváže určité banky, nebo si to dohodnou a jedna banka bude takovýto druh účtu poskytovat. To už podle mě je opravdu věc každého členského státu. Tady souhlasím, že bychom do toho zasahovat neměli. Mně v konečném důsledku jde spíš o to postarat se o to, aby každý občan měl právo. A pak to právo na e, domicil Robere, v daném členském státě. Tady bych pokročila o krok dál. Tady mně jde o to, že když má někdo legálně bydliště v jednom státu Evropské unie, tak by měl mít právo na to, aby si mohl otevřít e, bankovní konto ve kterémkoliv členském státě, když tedy hovoříme o společném trhu. A Evropská unie by měla být eh, prostě prostorem, kde se můžou, eh, mohou občany pohybovat. Já například ve Francii nemám bydliště, ale měla bych si mít možnost otevřít eh, účet. A já jsem si ho například otevřela. Možná protože jsem europoslankyně? To je možné. Ale proč by to mělo být odepřeno ostatním? Já bych to neviděla příliš úzce. Ten problém se spíš pak eh, vyvozuje ze skutečnosti, že tady vlastně i ani u těch finančních služeb nemáme opravdový společný trh. Když najednou máme nějakou překážku v tom, že si nemůžeme otevřít konto ve státě jiném, než v němž eh, máme eh, bydliště, tak nevím, ať už to bude doporučení nebo směrnice, tam se musíme dotknout i toho. To už je zase trochu jiná otázka, ale i my bychom si ji měli vzít na přetřes a možná bychom mohli i sepsat zprávu z vlastní iniciativy. Ale to si samozřejmě znovu zadáme s ekonem, protože tam jde o vnitřní trh a fungování bank. No, to ale už by bylo opravdu něco mnohem pokročilejšího, ale, pokročilejšího. ale pokud chceme společnou Evropu pro všechny občany, tak musíme takto uvažovat. A pak ještě vám dám takovou myšlenku na rozloučenou. Ono ji vyslovil i Robert, totiž ta mikroekonomika. Naši občané, při nejmenším v Německu, když se s nimi tedy bavím, tak oni říkají, máme stále více ten dojem, že jde o Evropu peněz, Evropu financí a Evropu ekonomiky ale my právě těmito právními akty musíme jim ukázat, že jde o Evropu občanů, že i na ně myslíme a proto je důležité, abychom tu složku měli v rukou my a nikoli ekon. Protože i tím vyšleme jasný signál, že to právě Ekon, že by on to zase pod ty peníze, pod ty finance si to jakoby zahrnul a my přece nám jde o Evropu spotřebitelů a občanů. Ano, takže velice bohatá diskuse dnes a já jsem velice rád, že jsme na to měli čas a myslím si, že tím je jasné, jaký je o to zájem. A my musíme tedy opravdu jít touto cestou a velice silně bojovat za to, aby to zůstalo nám. Jak říkám, já to panu Lejnemu předložím, to, co jsem vám tady vylíčil a řeknu kolegům jedině to, že rozhodnou vedoucí politických frakcí. Takže pokud někdo máte možnost mít nějaký vliv na svého předsedu frakce, tak je to dobré, aby tedy opravdu spotřebitele měli hlas a taky paní Gebhardt to možná ještě pár řádky zdůvodní jménem našeho výboru. Ona to předloží i svému lídrovi frakce a určitě i s vámi se o to podělí. Takže prosím, pokud to uděláte všichni, tak tím vlastně přispějete užitečným způsobem k tomu, aby všichni měli správný briefing. Ještě samozřejmě pan Majer. Um, so thank you all very much indeed. Takže já vám všem velmi děkuji eh, za vaše příspěvky, také děkuji panu Peletovi a samozřejmě, že se těšíme eh, na další práci na této složce v příštím roce, ať už se to vyvine jakoli a bude to eh, samozřejmě ve spolupráci s Ekonem, ať už v jakékoliv formě. Já bych teď uzavřel zasedání, i když je ještě trochu brzy a jen vám chci připomenout, že dnes odpoledne budeme mít na pořadu jednání velmi důležitou zprávu pana Krojcmana, která se týká vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. E, to bude tedy ve tři hodiny, bude to celé odpoledne. Já doufám, že budete všichni mít možnost se dostavit, že tady budeme mít dobré zastoupení. Máme už hodně řečníků. No a potom zítra budeme mít e, další slyšení, které se týká evropské normalizace. To bude také celé dopoledne a Potom budeme mít ještě další zasedání zítra odpoledne. Všem vám děkuji, že jste dnes ráno přišli.